Dobré odpoledne, vítejte všichni. Přijmeme pořád jednání a je tu jedna změna, bod 9. To se týká zprávy pana Kerence o Evropském roku rozvoje. To budeme dělat před osmičkou, což se týká místních orgánů a občanské společnosti. Jsou nějaké další poznámky a připomínky k návrhu pokud ne, tak považujeme pořad jednání za schválený. Jinak zápis z, eh, ze schůze 28. srpna máte ve složce. Eh, pokud nedostaneme do konce jednání žádné námitky či poznámky, tak tento zápis bude považován za schválený. Jinak nemám eh, žádná významná oznámení, ale Bohužel eh, nemáme úplný jazykový režim máme naslouchací místnost, takže kdo se nevejde sem, což není tento případ, ale kdyby tomu tak bylo, tak můžete být v sále 3G2 a naslouchat. Má komise nějaké oznámení? Prosím. Dávám slovo komisi. Děkuji. A zkrátka mi dovolte zmínit tři iniciativy komise, které jsme eh, dříve nezmínili. 17. července komise schválila sdělení po roce 2015 integrovaný přístup k odstranění chudoby a udržitelnému růstu. A spolu s tím komise přijala eh, zprávu o odpovědnosti, takzvanou accountability report, eh, která se týká přístupu k finančním jednáním a diskuzím, která usilují globální přístup ke snižování chudoby a jako k udržitelnému vývoji v kontextu diskuzí po roce 2015. A komise 11. června také schválila zprávu o evropské podpoře eh, demokratické zprávy, což bylo na základě předchozích závěrů rady. Je to zpráva, která se zaměřuje na podporu demokratické zprávy v mnoha regionech zejména využívá zkušeností ze zemí AKT. A za třetí komise schválila výroční zprávu 2013 o e, vnější pomoci za rok 2012, což bylo schváleno 21. srpna. Tolik iniciativy, které jsem chtěl zmínit a já vám děkuji i já vám děkuji za vaši prezentaci, říká paní předsedkyně. Nemáme žádné dotazy na komisi, tudíž Je mi potěšením přivítat stěné eh, hosty k našemu dalšímu bodu. Máme to Evropského komisaře pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc, paní eh, Kristalina Georgieva a dále paní Margareta Vostromová, která od roku 2008 eh, působí jako zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro snižování rizik katastrof a má několik desetiletí zkušeností s humanitárními operacemi v oblastech postižených katastrofami a posilováním instituční kapacity, připravenosti na katastrofy a, a omezování jejich dopadu. Je nám velkou ctí, že tu s námi můžete být a myslím, že dnešní diskuze je velmi významná vzhledem eh, k frekvenci a nákladnosti katastrof, které se objevují a už dlouho je známo, že je levnější se připravovat, než řešit jejich dopady. Tato diskuze bude také navazovat na zprávu pana Michelse evropský přístup, odolnost, omezování eh, katastrof a poučení z eh, krizí v oblasti bez, zabezpečení potravinami. To je prác, zpráva, na které se pracuje, bude k dispozici 14. Eh, října. Takže bez dalších eh, průtahů dávám slovo paní komisařce Georgievy. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Přesně před, tedy před eh, dva roky, dvěma lety, třema, třemi měsíci a jedním dnem jsme si sedli s paní Volstronomovou a diskutovali jsme právě o tomto tématu. To znamená, jak se připravit na svět, který nevyhnutelně bude vystaven větší zranitelnosti v důsledku klimatických změn, v důsledku růstu populace a také v důsledku toho, že v mnoha eh, oblastech eh, přetrvávají konflikty. A když se pohlížím teď zpátky za, na to, co se stalo za ta, ta, ty plynulé dva roky, tak eh, zaprvé jsme svědky více dokladů o tom, že omezování rizik pohrom je zodpovědností činitelů, kteří zodpovídají tedy za bezpečnost našich občanů, ale také je to důležité pro naše ekonomiky. Například eh, sucho v Africe v roce 2011 vrátilo na scénu něco, co už jsme dlouho neviděli, hladomor. Teď se vracím z konference o Somálsku. A tato otázka budování odolnosti v zemi, která se vzpamatovává z obrovské tragédie posledních několika desetiletí, tak to se nyní stává tedy prioritou mezinárodní politiky a tím obzvlášť nás v humanitárním společenství. V oblasti Sahelu za pouhé dva roky došlo k tomu, že suchopár znovu zasáhl a zasáhl velmi eh, zranitelná společenství 2005, 2010 bylo sucho, 2012 opět výrazné sucho a byly třikrát za sedm let, což způsobilo oslabení schopnosti komunit zvládat tuto situaci jsme také svědky toho, že ani tady v Evropě nejsme zcela imunní. Podívejme se třeba na povodně ve střední Evropě, které budou při nejlepším stát 13,5 miliard eur. A když ovšem společnosti investují, tak z toho jsou přínosy z hlediska zachráněných životů. V 2013 ve střední Evropě byly horší povodně než v roce 2002 a přitom e, přišlo o život méně osob a ty obrovské škody byly rovněž omezené díky různým opatřením, která snížila tu zranitelnost. A ještě lepší příklad jsou vlny letních veder v Evropě. Za posledních deset let jsme, nás to stálo 100 miliard eur a e, vyžádalo si to mnoho životů. Většina z nich podlehla právě důsledkům letních veder. Ale většinou to bylo v roce 2003, protože od té doby jsme zavedli opatření, která chrání naše nejzranitelnější populace, starší a děti, a která nám umožňují čelit lépe e, těmto katastrofám. Paní Krecu mi psala ohledně povodní v Rumunsku, také mi připomněla povodně v roce 2010. A ano, jistě, že Každá ztráta života je strašná. Devět lidí přišlo v Rumunsku o život. Ale tentokrát se zemi podařilo vyrovnat se s povodněmi eh, lépe než dříve. Jinými slovy, vidíme, že i když katastrofy nadále přicházejí, tak eh, pomáhá ta eh, příprava na ně. Čili co to znamená z hlediska politických kroků? a opatření, která jsme uváděli do praxe od naší poslední zkusky. S radostí mohu říci, že v Evropě se nám dobře daří převádět znalosti ve skutečnou eh, sílu změny. A vzhledem k tomu, že toto je rozvojový výbor, tak se vyjádřím právě k tomuto aspektu. Udělali jsme dvě důležité věci. S komisařem Pibalksem jsme schválili politiku o odolnosti eh, první na světě a vlastně Spojené státy byly až po nás. A některé další členské státy už měly nějaké politiky, ale my jsme jako první skutečně řekli, že tato politika připravenosti na katastrofy je, má zásadní eh, význam a že je nutné investovat do těch kapacit, které jsou pro schopnost čelit, zvládat tyto šoky. A činili jsme tak s rozvojovými humanitárními nástroji, s tím, že výbor vždy se zajímá o to, jak spolupracujeme s panem P. Balksem. My eh, připravujeme eh, rozpočet v podstatě dohromady, financování na eh, rozvoj a pomoc v těch zemích, které jsou nejvíce vystaveny riziku Eh, těchto havárií. Chráníme přitom i nestrannost humanitární pomoci, to je jasné, ale zároveň se snažíme, aby existovala kontinuita, abychom pomáhali komunitám co nejlépe. Další věc, ke které došlo v uplynulých letech, byl start dvou důležitých iniciativ. Za prvé, bezprostředně po tom hladomoru v Africe, jmenuje se to Eh, iniciativa na podporu ehm, afrického rohu a v příštím programovacím období chceme, aby to bylo nad miliardu eur, pokud jde o investice do té připravenosti a odolnosti. Totež se, chystá, se stalo i u zemí Sahelu. Sahel ehm, je opravdu eh, něco, co mi leží velmi na srdci, protože je to region s obrovskou populací, respektive mírou růstu populace a svět mu věnuje pozornost jedině, když se tam stane něco strašného. Já si myslím, že systémové investice do Sahelu by přiměly více míru a bezpečnosti a tím pádem méně rizika pro Evropu a kromě toho je to z morálního hlediska to nejsprávnější. A Sahel, program eh, tedy Alžír Sahel, eh, program podle Resilience je de Sahel, je nyní, eh, se, se nyní stal již zavedeným programem. Po Resilience Eh, pour l'initiative de l'Alliance pour le Sahel. Takže pokud jde o Sahel, tak tam jsme vyčlenili 1,5 miliard eur, abychom podpořili eh, odolnost tohoto regionu vůči katastrofám a v pátek jsme s týmem OSN se sešli, posadili jsme se u jednoho stolu s našimi kolegy abychom dospěli ke společné vizi celého regionu. A v Abidžánu nás v, na jaře 2014 čeká další zasedání. Tam kritickým prvkem bude, jak eh, si to vezmou za své samotné státy regionu. A teď, jak to vypadá uvnitř Evropy. A i tady se můžeme pišnit některými úspěchy. Máme novou ochranu, no, legislativu v oblasti civilní ochrany. Paní Gardini, zpravodajka, je nám výbornou partnerkou. A já jsem přesvědčena, že tu legislativu budeme mít. Budeme ji mít. Abychom byli schopni se čelit eh, všem eh, výzvám v siln- a byli přitom silnější. Dále vytváření prostředí pro potřebné investice. Snažíme se, aby to byla horizontální eh, priorita v kontextu strukturálních fondů. Navrhli jsme také mechanismus zabezpečení proti pohromám. Když dáme něco na 30, 40, 50 let dopředu, tak abychom naše investice opravdu zabezpečili. Eh, například jsme změnili postupy pro fond Solidarity, aby byl flexibilnější, aby umožnil eh, některé zálohy pro plácení již v podobě záloh předem, protože nebylo moc dobré, když udeřila katastrofa v jedné zemi a my jsme nemohli okamžitě prokázat solidaritu. Takže k této změně dojde a já se spolehám na vaši podporu. Z omezování rizik jsme učinili prioritu i v oblasti výzkumu. Zapracovali jsme to do mnoha sektorových politik v Evropské unii. Podporujeme eh, také takzvanou peer review, kde Spojené království je první na řadě a kromě toho máme novou zelenou knihu o roli pojištění při snižování rizik. nedělám si žádné iluze, že, bychom, že, by, že, že by nás nečekalo hodně práce, jistě, že nás čeká, ale musíme přijmout nezbytné kroky k tomu, abychom tuto práci začali. Neustále spolupracujeme s paní Valstromovou a s celým jejím týmem, aby náš evropský příspěvek pomohl posunout celý svět tím správným směrem. A jsme jednotní, pokud jde o eh, ten takzvaný mainstreaming, dále, aby to byla součást hospodářského řízení. A myslím, že tady dochází k velkému pokroku. Mimochodem i Čína nyní schválila naše standardy ve stavebnictví, protože jsou to normy, které skutečně jsou odolné. A pak důležité je také zajistit, aby bez prodlev se svět začal posunovat tímto směrem. Takže Margaret, děkuji ti za veškerou vaši práci, děkuji i vám parlamentu nebudu jak si vypichovat jednotlivá jména, ano, vidím Michaela, ale všich, týká se to opravdu všech, ano, možná Michaela bych měla, Michaelovi bych měla poděkovat za to, že umožnil eh, toto jednání panu Mitchellovi také, ale ten seznam by byl dlouhý. Že v parlamentu vždy jsme měli obrovskou podporu a já vám za to děkuji. Madam Děkuji, paní komisařko, za prezentaci. Chci vám také poděkovat za efektivní práci, za solidaritu, kterou jste prokázala našim zemím v minulých letech. Bohužel, jak jste sama říkala, minulý víkend bylo Rumunsko opět zasaženo povodněmi a došlo tedy k devíti umrtím, včetně osmileté holčičky, ale eh, jak jsem eh, už říkala, určitě je pozitivní, že eh, se nám daří nalézat cestu, jak překonat byrokratické překážky a jak řešit naléhavé situace humanitární krize i uvnitř Evropské unie. Takže ještě jednou vám za to děkuji. A nyní už dám slovo zvláštní zástupkyni eh, generálního tajemníka OSN pro oblast snižování rizik katastrof, paní Margaretě Wallströmové. Máte slovo a děkuji vám, že jste přišla. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající, děkuji za to, že jste nás pozvala. Jak říkala paní komisařka, je to po dvou letech, třech měsících a jednom dni a my si velice cítíme vašeho zájmu a také toho, že můžeme před vámi vystoupit. Samozřejmě také asi si vyslechneme řadu složitých otázek. Myslím, že i eh, posledně jsem tak učinila, eh, ale chci ještě jednou poblahopřát Evropské komisi za práci, za vytrvalost, eh, kterou prokazují eh, v této práci v posledních letech. Je to skutečně vzor pro mnoho multilaterálních eh, regionálních organizací, které čelí náročným úkolům, podobně jako Evropa, pokud jde o katastrofy a ztráty na životech. Takže před vámi všemi. Chci říci, že opravdu toto můžeme považovat za úspěch, tuto činnost, ale jako u každého úspěchu samozřejmě stále nás ještě čeká mnoho práce. Dále řada zemí v Evropě eh, přispěla eh, k této vůdčí činnosti, protože se je tady snaha vlastně soustředit se i na eh, environmentální otázky, působení na místní úrovni. A to je zase vzor toho, že i když pracujeme celosvětově, tak samozřejmě je třeba, aby všichni k tomu přispěli. Vlády, které nesou odpovědnost v rámci eh, akčního rámce číslo jedna toho rámce z Hyogo. A teď tedy se chystá ještě rámec číslo dvě a podle něj by i řada dalších skupin měla nést svůj díl odpovědnosti. Takový je alespoň náš cíl. Možná pár věcí bych dodala k tomu, co již říkala paní komisařka. nenastala žádná eh, taková ta obrovská katastrofa, o které se hodně mluví, ale přece jen v posledních dvou, třech letech eh, ten účet činí asi 100 miliard dolarů v celosvětových ztrátách. A to je skutečně takový minimální účet. Je totiž obtížné eh, skutečně spočítat ty škody způsobené katastrofou. Je to velice složité a my doufáme, že eh, více zemí bude toto brát vážně, aby bylo možné lépe schromažďovat údaje. To je skutečně velkou prioritou. Říkala jsem tedy nejméně 100 miliard dolarů a je to vždycky taková zkušební otázka. Kdo to zaplatí? No, kdo to zaplatí? Eh, mohu to eh, ilustrovat poměrně dramaticky na příkladu ze Severní Ameriky. V 50. a 60. letech soukromý sektor eh, hradil většinu těch ztrát, ale dnes je to federální vláda. Je tady tedy určitý přesun ze soukromého do veřejného sektoru, což je dáno i tím, že ty škody se zvyšují. Takže dnes vlády stále více hradí ty škody. Eh, víte sami ze své zkušenosti, že se to pak objevuje v makroekonomických rozpočtech, ale platí to i pro zbytek světa. Kdo dál platí? Samozřejmě jednotliví občané. Eh, Doslova v každé zemi světa, a to i v těch bohatých zemích, se zvyšuje zadluženost jednotlivců po každé katastrofě i přes pojištění, přes eh, různé systémy sociálního zabezpečení. Lidé nikdy nemají dost peněz na to, aby si vlastně obnovili ten svůj život, musí si půjčovat a eh, často ty půjčky pak nejsou schopni splácet. Je tedy třeba si klást otázku, jak toto řešit, protože samozřejmě ta investice do prevence může být velice eh, prospěšná a to je věc, na kterou se musíme zaměřit do budoucna. Pokud se na to podíváme z legislativního pohledu, Parlamenty v celém světě intenzivně pracují, jak regionální, tak národní parlamenty, a snaží se především zajistit eh, ty vazby mezi změnou klimatu, rozvojem a katastrofami. Snaží se určit, jak eh, nějakým společným přístupem, jako je třeba vaše strategie odolnosti v Evropě, zajistíme, že eh, vlastně optimalizujeme právě přínosy toho integrovanějšího přístupu. Jedná se o vlastně takovou odvětvovou politiku. A to já myslím, že by měl být velký úspěch v roce 2015. Dochází k většímu propojení těch otázek katastrof, životního prostředí a rozvoje společnosti. Cíle udržitelného rozvoje by vlastně také měl jít napříč těmi různými politikami. To znamená, že by se neměl už řešit samostatně. Eh, životní prostředí, katastrofy a rozvoj. Někdy se může stát, že na celosvětové úrovni ten pokrok není dostatečný, ale já už vidím taková příznivá znamení toho, že se blížíme k té lepší spolupráci. Jednou z hlavních priorit je skutečně eh, zaměřit se i na zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářství, ty nejdůležitější oblasti, Eh, pro odolnost a udržitelnost. Pro ten rok 2015 je tedy důležité vlastně politické posílení těchto problematik, ale také si uvědomit z odborného hlediska, jaký je ten poslední vývoj, tak aby se zajistilo, že ten eh, rozvoj samozřejmě je pozitivní investice, ale může i vyvolávat eh, rizika někde jinde. A je třeba správně uvědomit, jak se ta rizika mohou do budoucna kumulovat. Dnes se hodně hovoří také o soukromém sektoru, o hospodářském prostředí, což souvisí s ekonomickým rozvojem v posledním desetiletí. příštích 20 letech se budou investovat miliardy dolarů do městských prostředí, do zemědělství v těch nejrychleji rozvíjejících se oblastech, jako je Afrika a některé části Asie. Určitě jste zaznamenali, že mnoho z těch rychle rostoucích ekonomik ve východní Asii eh, jsou právě v těch zemích, které jsou nejvíce vystaveny katastrofám. Pokud tomu tak je, že čím rychleji roste vaše hospodařství, tím pak eh, rostou i případné ztráty při katastrofách. To skutečně bude platit, pokud se nebudeme zabývat právě tou otázkou odolnosti. Máme poměrně dobré údaje z východní Asie a máme také jeden důležitý příklad. V loňském roce nová čínská vláda schválila vlastně novou, nový pětiletý plán pro Čínu, který zavádí eh, doporučení už z roku 99, kde se říkalo, že země by si měla stanovit strop přijatelných ztrát, eh, tedy na úrovni určitého procenta z HDP. Čína řekla, že pro ně to bude maximálně 1,5 z jejich HDP, což je samozřejmě hodně. To je tedy maximální přijatelné procento ztrát při katastrofách. To je teď tedy veřejná strategie v Číně a teď samozřejmě otázka je, jak toho Čína dosáhne a v jakém časovém horizontu. Ale mají nějaký národní eh, plán rozvoje, který je vlastně přesně totéž, o co se snažíte vy v Evropě. To je budování těch systémů, institucionálních kapacit, legislativa, vnitrostátní politiky, budování Eh, pravomocí, posuzování rizik, systémy včasného varování, všechny ty systémy, které eh, fungují, jak víme. Ale v mnoha zemích a právě v těch rychle rozvíjejících se zemích eh, je zaznamenán určitý pocit netrpělivosti. Mají pocit, že to trvá, ale to se nedá samozřejmě realizovat během 18 měsíců. A je tedy třeba Eh, se dívat i do budoucna. Máme tedy 10 let HF a eh, navázalo na to mnoho různých zemích, ale teď je třeba skutečně se na to dívat spíše v časovém horizontu 30 let. Jak bude svět vypadat v roce 2045, pokud nebudeme konzistentně zavádět strategie odolnosti. To teď se snažíme ukázat ale samozřejmě není to eh, ideální obrázek. My se snažíme ukázat, jak by to mohlo fungovat. Ale myslím, že velkým úspěchem je, že dnes se do toho zapojuje i hodně společenských skupin. Letos jsme se zaměřili na lidi eh, s postižením. 11 celosvětové populace a přitom často tito lidé často vůbec nejsou jaksi braní v úvahu při těch systémech eh, ochrany. Jak třeba hluchý člověk může slyšet nějakou varovnou sirénu. Uh, Eh, také se snažíme zaměřovat na místní úroveň, na místní samozprávy. Eh, mnoho lidí říká, určitě i ty místní samozprávy k tomu mohou přispět a my se snažíme tomu pomoci. Takže to jsou některé významné věci, eh, které se snažíme teď připravit na rok 2015, kdy se bude vlastně chystat nový akční rámec 2015 až, jak já doufám, 2045. Děkuji. Děkuji, paní Wallström. Všichni si nesmírně vážíme toho, co dělá OSN na pomoc vládám a občanské společnosti a tato konzultace na období po roku 2015 pro omezení rizik eh, katastrof je skutečně velmi důležitou záležitostí. A nyní dám na tři minuty slovo panu Michelovi. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní komisařce a paní Valstromové za to, že tu dnes s námi jste. To, že teď máme tuto věc na pořadu jednání, představuje skvělou příležitost diskutovat o tom, jak Evropská unie, a parlament a komise a OSN tyto věci řeší. Doufám, že to povede k lepší spolupráci mezi třem, těmito třemi institucemi. Jinak pokud jde o tuto záležitost, tuto zprávu, ta bude předložena příští měsíc. Takže se táži, jak, jaká by měla být úroveň priority, eh, prioritizace této zprávy. Zpráva se snaží ukázat, že lze dosáhnout významných úspor v případě, že více investujeme do eh, připravenosti eh, na rizika katastrofa, že by měla být součástí dalšího finančního programování. Je potřeba využívat zdroje účinným, efektivním a úsporným způsobem. A, a, jak říká paní komisařka a paní Valstromová, zmínili Čínu. Čína investovala 3,15 miliard dolarů na eh, limitaci povodní od roku 2000 zabránila tam tak ztrátám 12 miliard amerických dolarů. Oni čtyřnásobili svou investici, ale ušetř, u, zachránili tím mnoho životů. Investovali 3 miliardy, za, tím zachránili 9 miliard a zachránili mnoho, mnoho životů a e, ekonomické škody. Takže dobré je, když je člověk proaktivní, nikoliv reaktivní. A je jasné, že každý dlouhý pochod začíná prvním krokem a e, zatím ty první kroky e, musí být tedy přijaty, musí učiněny. A e, když se podíváme na plán 2013 až 20, tak priority v tomto plánu musí být opravdu naplněny. Čili musíme dosáhnout pokroku při dosahování cílu. Je stěžení, aby Evropská unie a členské státy lépe koordinovaly rozvoj a humanitární aktivity a aby eh, spolupracovali jednotnějším způsobem, aby strategie byly skutečně účinné a aby měly reálný dopad na život společnosti. Lepší spolupráce mezi dárci je dalším bodem, kterým se chceme zabývat. To je zásadní. Jinak mrháme prostředky. A přitom na druhou stranu mluvíme o úsporných opatřeních v členských státech. Budeme se tím zabývat i zítra. Nemůžeme si dovolit takto vynakládat s neúčinným způsobem prostředky. Potřebujeme opravdu lepší spolupráci mezi dárci v pokrizové situaci při budování odolnosti. Musíme opravdu mít strategii dlouhodobého charakteru, nemůžeme očekávat, že to přijde samo. Je to jako, když se kritizuje konsolidace, říká se, nefunguje to. Vy chcete, aby se to měnilo jako by s mávnutím zázračného proutku ze dne na den, ale takhle to nefunguje. V modernizovaném světě, který má propojené dodavatelské řetězce, to znamená, že sebou nese to riziko, že katastrofa v jedné oblasti může mít dopady na jiné. Například 2011 byly povodně v Tajsku a ta snížila globální průmyslovou produkci o 2,5%. To je naprosto neuvěřitelné, takže eh, samozřejmě, že všem leží katastrofy na srdci, musíme zlepšovat spolupráci mezi mezinárodními institucemi, vládami, občanskou společností a místními orgány při omezování rizik. A dlouhodobý, dlouhodobý pokrok je možný jedině tehdy, když ty faktory, jako je špatné eh, životní prostředí, zhoršování půdy a špatné eh, územní plánování, když se tyto nedostatky začnou řešit. Musíme si uvědomit, že zatímco Evropská unie a další instituce mohou v těchto věcech eh, udělat určité kroky, ale primárně je to zodpovědnost národních vlád, národních států, které musí zabezpečit své občany, proto musí eh, mít jednotlivé státy silné závazky na podporu aktivit, eh, které jdou tímto směrem. A konečně, když se díváme do budoucnosti, tak jak tady bylo řečeno, v, po roce 2015 musíme eh, opravdu silně podporovat tyto aspekty. Víme, že jeden rámec končí v roce 2015 a že se, mu, že se podařilo výrazně posílit legislativní eh, rámec, ale zatím ještě nejsou součástí všech ostatních politik. A právě tento mainstreaming je něco, co se musí teprve odehrát. Na tom bychom měli pracovat společně ve výboru v parlamentu mezi institucemi, mezi Evropskou unii a OSN. Já myslím, že dnešní zasedání by mohlo být důležitým předělem v budování tohoto projektu. My, kdo se budeme účastnit zasedání v rámci OSN, budeme moci hovořit i s dalšími poslanci a státními úředníky, ale vždy hovoříme o omezování dopadu rizik, musí to stále zůstávat na pořadu jednání a musíme využít eh, příležitosti této návštěvy k tomu, abychom to potrhli. Takže bylo by dobré, kdybyste nám napověděli, kde mají být naše, na co se mají zaměřovat naše priority v té zprávě. Děkuji, pane Mitchell. Jsem si jistá, že v říjnu nás čeká velmi zajímavá rozprava o vaší zprávě. A nyní pan Berman a bit embarrassed because Gay has said it all. Um, eh, Vážená paní předsedkyně, předchozí řečníci mi vzali vítr z plachet. V podstatě nemám nic, co bych připojil. Nicméně, eh, paní Vlastrem, děkuji za to, že jste přišla mezi nás. Děkuji za tuto energii, eh, která, která vás charakterizuje. Chtěl bych položit tři otázky ohledně víceletého finančního plánu. Myslíte si, že budete eh, schopni pracovat na základě rozpočtu, který eh, je takový, jaký se zdá dnes? A dále, myslíte si, že stejně jako v minulých letech budete muset postupovat tak, že bude nezbytné pokaždé se obracet na příslušné vlády, protože bude nedostatek rozpočtových prostředků? Druhá otázka. Paní Waldstremová, o tom hovořila. Ty nejzranitelnější skupiny, eh, to jsou právě ty skupiny, které jsou jaksi nejvíce postiženy. Nemám na mysli nezbytně osoby s postižením, mám na mysli další menšiny. Jsou to osoby, které žijí na okraji společnosti. A tyto osoby často jsou ignorovány nebo se na ně zapomíná, například Romové v Rumunsku. Jste spokojeny eh, se způsobem, jakým vaše útvary řeší tyto problémy a co se činí v této oblasti? A poslední otázka, paní Valstřemová. Když se podívám na to, co realizuje OSN, a vím, že agentury OSN mají hm, velké znalosti v tomto smyslu, vy máte eh, k dispozici určité útvary, které se zabývají katastrofami a snižováním příslušných rizik. V každém případě mm, je tady jedna katastrofa, které nebylo možné se vyhnout, a sice je to množení těchto agentur. Jak budete řešit toto riziko? Děkuji mnohokrát, paní komisařko, paní zvláštní zástupkyně. Existuje eh, řada údajů k tomuto tématu, ale je tady třeba údaj o ekonomických prioritách uživelních živelních katastrof. Dochází vlastně k hrozbě, že dojde k nárůstu těch ztrát je třeba si uvědomit, že to hodně postihne třeba právě rozvojové země, ostrovní státy a Evropská unie musí mít tedy silný, konzistentní postoj ke kvalitě, transparentnosti, efektivitě, pokud jde o snižování eh, důsledků živelných katastrofek. Také jsou tady snahy o investice na místní úrovni, do různých místních infrastruktur, státních infrastruktur. To všechno je potřebné pro omezení rizik a pro eh, zlepšení těch silných stránek. Já mám tady otázku. Jak bychom mohli eh, otázku genderu zohlednit u prevence rizik? mě o tom, eh, bylo tady eh, už zmíněno eh, otázka lidí s postižením, ale já bych byl rád, aby se do toho mohla zapracovat i otázka genderová. Snižování rizik samozřejmě souvisí i se diskusí o udržitelném rozvoji, kterou také povedeme a souvisí to také eh, s tím zasedáním v New Yorku příští týden, kdy se bude hovořit o rozvojových cílech eh, milénia. A já si myslím, že to je příležitostí pro to, aby EU vystoupila jednotně a abychom eh, přispěli k vytvoření mezinárodního normativního rámce pro tuto oblast. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní komisařce, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane Mitchelli, já si velice cením toho, že eh, chcete slyšet jednu klíčovou oblast, na kterou se zaměříme. Skutečně eh, toto je oblast, kde je celá řada priorit a my si musíme říci, která by měla být ta klíčová. Podle mého názoru byste se měli zaměřit na eh, osud těch nejzranitelnějších zemí a nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. Co bychom měli udělat, abychom se mohli skutečně zaměřit, zacílit právě na ně? Eh, to tady zmínil i pan Berman. 80 obětí přírodních katastrof pochází z 20 eh, eh, nejzranitelnějšího obyvatelstva. Často to jsou lidé, kteří nejsou příliš viditelní, eh, ale pokud se podíváte na konkrétní země, zhruba 30 zemí nám eh, vlastně hlásí, eh, nebo představuje těch 40 až 50 eh, obětí a škod. V té naší rozvojové politice a v rámci spolupráce s humanitární pomocí je zcela zásadní, abychom se soustředili na ty nejzranitelnější země a v rámci těchto zemí na ty nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Já vám řeknu takový příběh který velice ovlivnil mé smýšlení o významu této priority. V oblasti Somali v Etiopii schromažďovali údaje za 60 let o e, složení vlastně dobyt jaká, protože to jsou nomádské e, národy, jaké druhy zvířat chovají a jak je tento chov rozložen mezi jednotlivé příjmové skupiny. Když se podíváte na 30 let do poloviny 70. let, kdy se začaly projevovat e, klimatické změny a na 30 let po té polovině 70. let. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že to složení dobytka se dramaticky změnilo. Dříve ze 40% to byly krávy, hovězí dobytek. A ty v podstatě vymizely a teď to jsou především kozy a velbloudi. A pochopitelně to je velice eh, odlišný eh, výživový zdroj, když to srovnáme s hovězím dopytkem. A proč? Protože v podstatě těch travin je méně a eh, uživí se na tom už jenom kozy a velbloudi. A za druhé, to vlastnictví dobytka se také změnilo. E, vlastně nyní je více v rukou bohatých. V prvních 30 letech to bylo e, víceméně spravedlivě rozděleno jak mezi ty chudé, mezi e, středně příjmové skupiny a mezi skupiny s vysokými příjmy ta křivka toho rozložení byla poměrně eh, rovnoměrná, ale v posledních 30 eh, letech dochází k tomu, že chudí nemají nic. Ty velice chudí nemají vůbec nic, chudí něco málo a ti bohatí jsou velice bohatí, mají hodně kos, hodně velbloudů. A tenhle obrázek mě opravdu velice zasáhl a já jsem si řekla, že tohle, tuhle otázku s spravedlivosti, nebo spíše nedostatku spravedlivosti, musíme brát velice vážně i z hlediska živelních katastrof. Musíme být hlasem těch 20 nejohroženějších eh, obyvatel v té humanitární práci a musíme být eh, také eh, hlasem dalších, kteří jsou těmito změnami postiženi. Musíme se snažit těm jednotlivým komunitám pomáhat, aby se lépe mohli připravovat na nevyhnutelné aby bylo více mléka pro děti, aby eh, byla větší šance na kvalitní výživu a podobně. A když už mluvím o mléku, tak další věc, která na mě velice zapůsobila, je to, že eh, ty nejzranitelnější skupiny obyvatelstva v nejzranitelnějších zemích Eh, mohou vlastně, by teoreticky mohli mít eh, eh, snáze materské mléko, protože to je jaksi zadarmo, ale nemají ho. Proč? Protože ty společenské zvyklosti z dřívějších dob tam jsou pořád přítomny. My investujeme do zdravotnických služeb, do toho, aby ženy měly přístup ke zdravotní péči, eh, investujeme do vzdělávání dívek. To je všechno prospěšné pro celkový rozvoj, ale může to být i velice prospěšné pro přizpůsobování se právě těm eh, katastrofám. Je třeba aby skutečně, abychom si uvědomili, že v rámci těch zemí některé skupiny jsou velice ohrožené a my máme povinnost právě těmto skupinám pomáhat s budováním odolnosti vůči katastrofám. Skutečně zaměřit se na ty nejohrožnější, nejzranitelnější. A ještě bych řekla, že plně s vámi souhlasím v tom, že ta eh, ekonomika snižování rizik katastrofy je velice důležitá, i když to bereme v tom úzkém eh, slova smyslu, podíváme-li se na eura, dolary a juany, které se podařilo uspořit a nemyslíme na lidské oběti, protože Samozřejmě jedna, eh, jedno investované euro do snižování rizika se rovná 4,7 eura ušetřené na těch ztrátách. A myslím, že skutečně se nám v tom eh, daří činit eh, pokrok. Já už jsem tady hovořila o těch ohrožených skupinách. A pokud jde o ten víceletý rámec, ve víceletém finančním rámci se podařilo lehce navýšit humanitární pomoc a lehce navýšit i Eh, rezervu pro naléhavé události a máme tam také možnost eh, využít eh, nebo tu, ty zbytky z té rezervy převést do dalších let. To je velice pozitivní. Já stále doufám, že v té konečné, úplně závěrečné dohodě budeme mít těch 350 milionů na eh, naléhavé události, jak jsme o to žádali. Myslím, že je zcela nezbytné, abychom toto měli. Podívejte se na čísla, pak si můžete sami udělat obrázek. V loňském roce jsme začali s 850 miliony v rozpočtu. Rok jsme skončili tak, že jsme utratili 1,3 miliardy. 850 plus 250 z rezervy pro naléhavé události. To všechno bylo spotřebováno, plus se museli ještě přesunout peníze z jiných programů, abychom skutečně mohli zachraňovat životy. V letošním roce jsme začali zase s těmi 850. Ta rezerva pro naléhavé události se také spotřebuje a budeme zase potřebovat další peníze. Jenom Sýrie představuje 850 milionů dosud. A ta flexibilita rezervy pro naléhavé záležitosti je opravdu klíčová. Stojí to mimo víceletý finanční rámec a proto je stále ještě šance, že ta částka bude odpovídat tomu, co jsme žádali. Teď máme 280, pokud by to mohlo být 350, tak by nám to samozřejmě uh, pomohlo, aby vznikl takový ten polštář, který žádáme reakce. Eh, ano, pokusíme se o to. Komisařka, ano, eh, letos tedy kritické bude uhradit mm, prostředky pro platby. U humanitární pomoci nemůžeme prostě jenom něco přislíbit, sepsat nějaký slib a dát to těm trpějícím Eh, trpícím lidem, protože oni potřebují peníze, takže skutečně ty prostředky na platby jsou klíčové. A pokud jde o ty rozvojové cíle milénia, eh, já jsem si samozřejmě poznamenala, co jste říkal a je to ale v souhledu s tím, eh, o co my se snažíme. Děkuji. Děkuji. Zvláštní zástupkyně, děkuji. Já myslím, že zmínka Syrie na konci přesně ukazuje, jaké je to dilema, kterému čelíme. Nemůžete zároveň řešit katastrofy a problémy, jako jsou eh, záplavy, a přitom mít ještě sdílené zdroje ze zásadní humanitární krizi způsobenou úplně jinými faktory. tomto směru myslím, že to není příliš dobře propojeno, že to příliš dobře nefunguje historicky. Když se podíváme na toto dilema, tak zdroje, které jsou určeny pro země, které jsou postiženy eh, postupným vyčerpáváním přírodních, eh, přírodní odolnosti vůči záplavám, eh, tornádům a tak dále, mají, dostanou jen velmi malé procento humanitárního financování. A snaží se jediný způsobem, jak budovat tuto kapacitu, je mít integrovaný přístup s rozvojem a s dalšími investicemi. A to je dilema, kterému budeme čelit i nadále. Čili pokud by se na něco měla legislativa zaměřit, tak na to, jak široce pojaté musí být to, toto budování odolnosti musíme přihlížet i k financím, k rozvoji. A musíme také kontrolovat, jakým způsobem se jednotlivá odvětví ovlivňují. Pokud jde o vyšší koordinaci mezi dárci, tak my jsme zorganizovali setkání dárců, abychom skutečně zjistili, jak věci fungují od eh, okamžiku, kdy ten rámec vznikl a jak to bude fungovat po roce 2015. Ptali jsme se jich, jestli jsou spokojeni nebo ne, jak ehm, ta situace je teď asi trochu lepší, než by vypovídalo pouze z pouhých statistik, ale nikdo to v podstatě nemonitoroval. Není proto žádný ukazatel OECD. Takže doufám, že získáme podporu pro, pro lepší monitorování. A pokud jde o OSN s jeho různými zkratkami a mnoha různými podorganizacemi a agenturami, tak eh, ráda bych s tím něco udělala, ale asi nemohu. Kdyby to bylo, spadalo pouze eh, pod jednu agenturu, tak by to asi nebyli příliš úspěšní. Všichni mají povinnost myslet na to, jak implementovat lidská práva a to, tu, to tež musí být i s katastrofami a jejich, jejich škodami. Lidé z potravinářství, z ochrany životního prostředí a dalších oborů se tím musí zabývat. Ale ono k tomu dojde. V letošním roce se systém OSN shodl na vůbec prvním akčním plánu pro snižování rizik a budování odolnosti. Je to velmi důležitá eh, záležitost, nebude se to týkat tedy těch všech různých zkratek, ale je to iniciativa, která se snaží propojit ty kroky na úrovni OSN. A máme také výroční zprávy takže do roku 2015 provedeme veškeré nutné změny. Což ukazuje tedy, že se na tom pracuje i na nejvyšší úrovni OSN. Členské státy nám říkají, proč nemůžete zajistit lepší koordinaci, proč všichni děláte všechno. Jistě to jsou těžké otázky, je tu také eh, určitá vágnost v těch formulacích v jazyce, příliš eh, málo zodpovědnosti, pokud jde o tu sektorovou stránku a je tam trošku příliš mnoho vzletného, eh, vzletných formulací. Není žádná jednotná, eh, jednotný subjekt OSN, který by byl zodpovědný. Musíme se obracet na multilaterální organ, instituce, finanční organizace, rozvíjet finanční perspektivy, rozvojové banky a tak dále. A nejsilnější hnací silou lepší ucelenosti jsou eh, regionální organizace nejen v Evropě, ale i jinde. Tyto regionální organizace jsou opravdu na čele, pokud jde o praktické kroky k zajištění eh, jednotnosti mezi státy. Není to něco, co spraví OSN sama o sobě. je to o těch členských státech, které musí být tou hnací silou. Od, o, z nich budou i ty investice. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom využít dvě minutky. Nejprve, pokud jde o informaci pro dámy, ale i pro kolegy. Jedná se o informaci o jevu, k němuž nyní dochází v parlamentu. My jsme tady po velkém jednání eh, s různými parlamentními skupinami eh, dospěli k dohodě o finančním výhledu na období 2014 až 2020. A teď, když se diskutuje na jednotlivých výborech, co to bude znamenat, tak zjišťujeme, že titíž kolegové z parlamentních skupin, kteří dospěli k této dohodě, se vlastně neschodnou máme celkovou dohodu, ale není vůbec jasné, kolik z toho dostane eh, jednotlivá oblast, jednotlivý výbor. A já jsem tedy velice eh, přesvědčen o tom, že ta dohoda, k níž se dospěl, bylo. Mně třeba se ta dohoda vůbec nelíbí, já se za ní stydím a připadá mi skandální, že na příštích sedm let máme mít méně prostředků než dosud, přestože čelíme mnohem více problémů, máme více zemí, větší odpovědnost v EU. Každopádně myslím, že tady se nacházíme v situaci, kdy je třeba jasně si v každém výboru říct, jaké budou naše červené linie, jaká budou minima. Je to skutečně nezbytné, aby každá naše skupina si vyjasnila, jaké jsou ty červené linie, jaké jsou ty položky, kde prostě nemůžeme ustoupit a kde není možné eh, přijmout v podstatě to, co je obsaženo v tom schváleném finančním výhledu. Myslím, že ta dnešní diskuse ukazuje, že ta odpovědnost, kterou máme nést, prostě neodpovídá těm částkám, eh, které byly na příštích sedm let vyčleněny. A musíme tedy eh, podle toho postupovat. A to platí pro každého z nás. Děkuji. Um, Stručný dotaz. Paní, na paní komisařku je zvláštní zástupkyni. Proč, proč bychom nemohli z obou aspektů snižování rizika zvyšování odolnosti, tedy eh, We see much... Já bych řekla, že vnímáme v daleko lepší synergii mezi těmi, eh, kdo tedy zastávají to zvyš, snižování rizika zvyšo, a těmi, kdo propagují zvyšování odolnosti ono to jde i dál, protože to nejde jenom o omezování rizik. Někdy používáme jiné termíny eh, na první pohled, ale ten důvod, proč ten eh, výraz se stal eh, tak používaným, tak ten vyplývá z toho, že on, ono nejde jenom o zvládání rizik. Ale máme tu také ten příklad s mateřským mlékem. Přece nemůžete říct, že pomáhat eh, mladým matkám, které jsou sami podvyživené, tudíž nejsou schopny kojit eh, své děti, tak k tomu, aby jsme jim pomohli, potřebujete nějaké zdravotní služby. Nemůžete tomu říkat jenom omezování rizik, ale souvisí to i s širší definicí. Čili já nelpím eh, na nějakých eh, nálepkách, ale eh, pane Mitchell, musíme rozvinout tuto schopnost eh, té propojenosti té filozofie napříč hranicím. Nesmíme to vnímat jako nějaká umělá dělení, jako nějaké umělé nálepky. Zajímalo by mě, co na to řekne Margareta. Ano, děkuji. Pokud je o ten název toho akčního rámce, tak ono se tomu říká budování odolnosti společenství. Čili ta odolnost je jakási schopnost společenství zvládat ty šoky, zpamatovat se a znovu eh, a obnovit eh, své kapacity. A pan Clinton, když byl tím vyslancem pro tsunami, tsunami tak si uvědomil, že vzpam, to vzpamatování, ta obnova, to nestačí. Musíme věci i zlepšit. Čili je to definice na poměrně vysoké úrovni, která původně má kořeny v biologii, je to něco, co souviselo s amébami, s jednobuněčnými organismy, ale eh, pokud jde o snižování rizik, tak to je něco, co přispívá k budování odolnosti. Proto se tolik zaměřujeme na tu perspektivu rozvojovou protože je to způsob, jaké sou, jak, jak společnost může zůstat soudržná. Takže nenechte se zmást těmi slovy, tou terminologií, když připouštím, že v tom může být trochu zmatek. Existuje také velmi užitečný dokument terminologie ISDR, která, který vznikl po roce 2005 a tuto termino, terminologii přijali pak mnozí odborníci po celém světě. Tam jsou definice, ale málo kdo si je skutečně přečetl. My to teď aktualizujeme pro období po roce 2015. Všichni hovoříme například o rozhodnutí vycházejících z, z, eh, se znalosti z důkazu. Musíme přistupovat k naší terminologii vážně, to je jasné. Čili já chápu smysl vaší otázky, ale je proto důvod, ta odolnost, to je, to je ten jakýsi cíl, to, jak by, jaká by naše planeta měla být, aby byla schopná odolat těm největším, největším eh, šokům. Mikrofon? Ano, takže odolnost je širší a to je vlastně ten cíl, zatímco omezování rizik je jeden z důležitých nástrojů, jimž se tam můžeme dostat. Pochopili jsme to takhle správně? Dobrá. nyní bohužel jsme dospěli k závěru této velmi plodné diskuze. Ještě jednou děkuji za náš výbor, za to, že jste se dostavili.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 Please, we can uh, start. Uh. Budeme tedy pokračovat. Please, if you can uh, continue your conversation out. Prosím, abyste eh, soukromé hovory eh, vedli mimo sál, abychom mohli pokračovat v rozpravě. Já jsem teď eh, ráda, že mohu přivítat paní Kaznovou, výkonnou ředitelku Takže s potěšením tady vítám paní Kazenovou, výkonnou ředitelku Světového potravinného programu OSN. Je to veliká čest, že jste přišla mezi nás. Myslím, že to je dokladem skvělé spolupráce mezi Světovým potravinovým programem a Evropským parlamentem. Dnes tedy pokračujeme v té skvělé tradici, protože už vaši předchůdci v minulosti eh, navštívili náš výbor. Vy jste ve své funkci výkonné ředitelky e, začala před rokem a půl. Vlastně tak jste navázala na 25 let své práce v oblasti boje s hladem a podvýživou. Eh, takov, vy ve své práci vždy vycházíte z přesvědčení, že je třeba investovat do strategií odolnosti, že je třeba eh, vlastně lépe navazovat mezi pomocí a rozvojem a že je třeba investovat do udržitelných zemědělských politik. A to jsou témata, které podporuje i náš výbor. V posledních letech Světový potravinový program se eh, přizpůsoboval nové situaci v oblasti pomoci. Vlastně se více nyní soustředí na pomoc v hotovosti pomocí voucherů spíše než na věcnou pomoc. Vypracovávají se nástroje včasného varování a je také zaměření na ty nejzranitelnější skupiny. My si rádi vyslechneme více o těch nových strategiích vašeho programu. Děkuji. Děkuji za tento laskavý úvod. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, já jsem skutečně poctěná, že se budu moci účastnit této výměny názorů s Výborem pro rozvoj. Dovolte, abych nejprve zdůraznila, že eh, tento výbor pro rozvoj odvádí důležitou práci v oblasti eh, potravin a zajištění dostatku potravin. Eh, přispíváte k tomu, že to je skutečně na součástí té celosvětové Eh, agendy a já vám za to děkuji jménem hladových lidí celého světa, protože díky vaší politické vůli se daří investovat do potravinové pomoci. Já tady vystupuji jako výkonná ředitelka Světového potravinového programu, eh, tedy VFP. Jak asi víte, VFP eh, přispěl k tomu, že 100 milionů lidí z 80 zemí eh, dostalo potraviny. VFP se snaží řešit jak okamžité, tak dlouhodobé potřeby. A to tak, že poskytujeme potravinovou pomoc, posilujeme místní společenství a snažíme se přispívat k budování národních potravinových systémů. VFP samozřejmě nejedná sám. Spolupracujeme s příjemci, snažíme se zjistit, jaké jsou jejich potřeby, jak jim pomoci spolupracujeme s nevládními organizacemi, s jinými agenturami OSN, tak abychom mohli vypracovat kompletní programy. A moje eh, kolegyně paní Georgieva také se snaží o to, abychom lépe spolupracovali EU a OSN a abychom díky tomu tedy byli výkonnější. Také eh, se snažíme zapojit soukromý sektor, který poskytuje eh, služby mezinárodnímu společenství a snažíme se také spolupracovat hlavně s vládami, tak aby byli schopni zajistit dostatek potravin pro své vlastní občany. Snažíme se takto pracovat, protože eh, proto máme eh, podporu mezinárodního společenství. VFP a EU eh, v mnoha oblastech spolupracují. Vy jste poslanci výboru pro rozvoj. A samozřejmě pro vás VFP může být velice zajímavý právě nyní, kdy naše organizace reaguje na situaci v Sýrii. Dnes vlastně krmíme 3 miliony vnitřních vysídlenců a 1,5 milionu eh, Syřanů, eh, kteří eh, hledají útočiště v pěti sousedních zemích. Já se tedy dnes chci soustředit na rozvojové aspekty našeho mandátu. Konkrétně se chci soustředit na potřebu toho, abychom posílili odolnost těch nejzranitelnějších, protože to je jediná cesta, jak vytvořit eh, celosvětovou a udržitelnou situaci s dostatkem potravin. Chceme-li skutečně dosáhnout toho, aby na světě nebyly hladovějící. Eh, dnes se zabýváme tím, jak organizace typu VFP Eh, mají eh, budovat odolnost těch lidí, kteří nezhladoví, aby prostě byli schopni si zajistit dostatek potravin. Jak posílit schopnosti národních institucí, vládních institucí, aby mohly tyto instituce vytvářet potřebnou záchranou síť. Také zkoumáme, jak VFP eh, může maximalizovat svůj příspěvek. Snažíme se inovovat náš program a zlepšovat jeho efektivitu. A Zároveň bych vás také požádala, abyste zvážili konkrétní dopad toho, jak vlastně můžeme zachraňovat životy. Podíváme-li se na krizi v Sýrii, to je skutečně eh, příklad toho, kdy se nám, eh, kdy to je opravdu velký, velice náročný úkol si na, eh, na posledním valném eh, schromáždění OSN generální tajemník vyslovil cíl, že by byl eh, svět bez hladovějících. To je samozřejmě důležitý cíl. Já když jsem dnes hovořila s předsedou parlamentu Šulcem, tak předseda parlamentu podpořil návrh nařízení eh, nebo návrh prohlášení podepsané některými europoslanci a toto prohlášení vyzývá k tomu, aby Evropský parlament podpořil tento cíl eh, nula hladovějících. Od vyslovení rozvojových cílů milénia došlo k velkému eh, pokroku. Ale Blížíme se tedy k diskusi v roce 2015, kdy se má hovořit o dalším období. A musíme skutečně se držet toho důležitého cíle pro zajištění dostatku potravin. Nesmíme dopustit, aby veřejné mínění v této věci ochablo. Předseda Schulz to podpořil tuto myšlenku, požádal mě, abych to předestřela i před tímto výborem a proto vás prosím o další podporu, eh, pokud jde o zajišťování dostatku potravin. Učinili jsme některé důležité eh, kroky ve zlepšování situace. Eh, snažíme se vlastně zlepšovat situaci na vnitrostátní úrovni, tak aby se zlepšil vlastně způsob výživy v těch zemích. To samozřejmě přispělo i k mm, větší spolupráci vlád s občanskou společností, aby se společně e, snažili vylepšit situaci 165 milionů dětí na celém světě, které trpí podvýživou. výživou také máme umluvu o potravinové pomoci, která byla schválena i díky podpoře EU a to přispělo také eh, ke zlepšení situace v mnoha oblastech. Pak tady je věda a technologie eh, díky nimž eh, máme nové nástroje. Když tohle všechno propojíte, vidíte, že náš potenciál je silnější. Náš potenciál budovat odolnost v těch nejzranitelnějších a náš potenciál měnit lidské životy. Ale i s tímto potenciálem eh, hlad a podvýživa stále přetrvávají. Podívejme se třeba na Jemen. V posledních týdnech jsem cestovala eh, Jemenem od Sany až eh, na hranice se Saudskou Arábí. 10 milionů obyvatel Jemenu trpí nedostatkem potravin. VFP zjistil, že 43 milionů lidí mají vážné problémy a 5,7 milionů střední problémy. Navíc 50 jemenských dětí trpí chronickou podvýživou. VFP si uvědomuje, že i přes naše úsilí se tato čísla nezmění, pokud i nadále budeme používat stejné humanitární nástroje jako dosud. A proto musíme samozřejmě reagovat i na okamžité potravinové potřeby, ale musíme také spolu s dalšími eh, členy OSN, s vládami a s samotnými obyvateli pracovat na tom, aby se zlepšila jejich odolnost a aby byli schopni si zajistit potravinovou soběstačnost. VFP nyní spolu s FAO se snaží vytvářet zemědělské programy v Jemenu, tak aby se zlepšil vlastně zemědělský hodnotový řetězec ve prospěch těch nejohroženějších. Chceme se ponaučit z programů v Etiopii, kde se snažíme vlastně ehm, obnovovat zemědělské programy. Ale to není všechno. Spolupracujeme také s UNICEF, se Světovou zdravotnickou organizací, snažíme se působit v oblasti vzdělávání matek, eh, tak aby věděli, jak zajistit vhodnou výživu pro děti protože pokud jim pošleme jenom potraviny, tak nezměníme mentalitu, eh, která často znemožňuje eh, naši snahu zlepšit eh, výživovou situaci v Jemenu. Také se snažíme vytvořit nástroj v oblasti výživy, tak aby se změnily vlastně i třeba výživové zvyklosti u dětí. Víme, že kde je hlad, panuje i nejistota a kde je podvýživa panuje nedostatečný rozvoj a kde je potravinový nedostatek a podvýživa, eh, tak také situace nebude nikdy jistá. Ta politická situace v Jemenu eh, se nestabilizuje, pokud nebudeme řešit tyto otázky. Ale samozřejmě nepodaří se nám to, pokud nepřejdeme k činům. Musíme eh, reagovat činností, která bude mít středně i dlouhodobý efekt. Ten přístup vycházející z odolnosti nám pomáhá. Evropská strategie odolnosti je dobře definovaná a ukazuje, že EU, e, e, Evropská komise a tento výbor e, skutečně sehrávají vůdčí úlohu v této oblasti. Realita je taková, že se všichni shodujeme na metodě, ale ta odolnost vyžaduje také Eh, institucionální a finanční investice, a to trvalé finanční investice. Hovoří se o tom, co potřebujeme, ale samozřejmě ty dolary nepřicházejí eh, tak rychle jako slova. VFP se ve své práci eh, snaží dřet téhož, o čem hovoří tento výbor, ale pak je problém, že ne vždy pak dostaneme skutečnou podporu třeba i od EU, pokud jde o zlepšování odolnosti. My jsme připraveni spolupracovat s EU, jak na národních, tak na regionálních iniciativách. VFP e každý rok stále více spolupracuje s národními vládami, s dalšími partnery, eh, se soukromým sektorem. A my prostě žádáme o to, aby EU i nadále vkládala své úsilí a aby nám v tomto pomáhala. Myslím, že máme skvělé příklady toho, kde VFP v rámci svého mandátu se svými nástroji přispěl k budování odolnosti. Například v Keni v roce 2011 se podařilo lépe řešit dopady sucha právě díky potravinové pomoci VFP. Eh, byly tam provedeny vlastně vodní vrty a rekultivace zemědělské půdy. Lidé byli schopni začít znovu chovat dobytek a byli schopni také lépe ochraňovat eh, eh, vlastně úrodu eh, i v době sucha a nemusí se už spoléhat na pomoc zvnější. A to je skutečně vynikající příklad. V loňském roce zhruba 14 studní bylo vybudováno nebo opraveno. To je skutečně pokrok, k němuž VFP ve světě přispívá. Také podporujeme národní vlády. Vyškolili jsme 65 tisíc vládních úředníků v oblasti snižování rizik, zmírňování rizik, budování odolnosti a pokud také v oblasti eh, takových záchranných programů. Také jsme vytvořili nebo přispěli k 59 systémům včasného varování v 87 zemích, v něž působíme. A tato práce bude mít dlouhodobý účinek. Možná jenom taková reklama. Eh, další příklady můžete vidět na výstavce eh, v tomto parlamentu, kde jsou fotografie právě eh, z té spolupráce Evropské komise a VFP a příklady toho, jak se podařilo zlepšit život konkrétním lidem. Pokud jde o další snahu, my nechceme jenom rozdávat potraviny, my chceme těžit z vědecko-technologického pokroku a maximalizovat eh, eh, ten pokrok v oblasti eh, výživy u obyvatelstva. Jsme celosvětovou organizací a uvědomujeme si, že jenom rozdávání potravin nestačí je třeba také zlepšit výživovou kvalitu, protože v mnoha místech ty potraviny jsou dostupné, ale ti nejzranitelnější nemají k těm potravinám přístup. A my se snažíme právě těmto skupinám obyvatelstva pomoci. A daří se nám to. Loni 12,6 milionů dětí dostalo pomoc tak, aby se zlepšila jejich kvalita výživy. Více než polovina dětí eh, byla stará 6 až 24 měsíců, to znamená, to je skutečně kritický věk. Také se snažíme spolupracovat s matkami, protože pokud eh, neřešíme otázku zdraví matek, tak vlastně propásneme těch prvních devět měsíců eh, rozvoje dítěte, eh, které může rozhodujícím způsobem ovlivnit jeho další vývoj, pokud nemá kvalitní výživu. Může to samozřejmě mít vliv i na eh, fyzické a duševní zdraví tohoto dítěte. Samozřejmě toto nestačí. Musíme se také snažit aby eh, tato snaha pokračovala, jak děti stárnou. Takže my spolupracujeme i se školy, se školami, eh, také to přináší eh, zlepšení výživa další generace a řešení toho mezigeneračního cyklu v oblasti potravin. To jsou také důležité věci. Ale jak jsem říkala, naším cílem je zajistit, aby eh, rodiny měly přístup k potravinám, aby byly soběstačné. Toto řešení vyžaduje jednak zlepšení produktivity zemědělství a také je třeba si vyjasnit, jak zlepšit tu výživovou kvalitu. Pokud tedy o zlepšování zemědělství, musíme se snažit o udržitelný eh, hodnotový řetězec v zemědělství. Na konci roku 2013 náš program by měl pomoci půl milionu drobných zemědělců, aby se dostali na trh. Polovinou z nich jsou ženy. A když vlastně pomůžete těm eh, ženám, zlepšíte jejich příjem, tak to nezlepší situaci jenom její rodiny, ale celého společenství. Čili snažíme se maximalizovat tuto kapacitu místních zemědělců, aby byli schopni si vypěstovat eh, část jídla, protože nejde jenom o zvýšení eh, jejich sklizně, ale aby také měli určitý trh, na který mohou tyto produkty prodávat, dodávat ale samozřejmě nemohou je dodávat VFP. Je to jenom program. Oni potřebují skutečně komerční eh, zákazníky, že oni se nemohou dostat na komerční trh, pokud eh, ne, vlastně z té rovnice nedostaneme to riziko, ne, nezajistíme jim rovné podmínky, aby mohli skutečně udržitelným způsobem dodávat eh, komerčním subjektům. A my se snažíme omezovat toto riziko, posílit eh, dodavatelský řetězec a dát tak eh, příležitost eh, k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. V loňském roce VFP nakoupilo 1,1 milionů USD, tedy potravinové pomoci, a chceme, aby příštích letech jsme nejenom kupovali od velkých eh, prostředníků, ale aby aspoň 10% toho, co eh, koupíme, bylo od těchto malých zemědělců. Čili ty malí zemědělci sami budou produkovat tu pomoc. A eh, toto je jenom jeden z příkladů, jak se snažíme výstřít této výzvě a jak se snažíme zajistit, aby nakonec tito chudí byli schopni soběstační, byli schopni se o sebe sami postarat. Náš program musí tak jenom, nejenom splnit ta kritéria pomoci, ale musí se také přizpůsobit prostředí, kde pracujeme. Ani jeden, ani každý program musí být trochu jiný, přizpůsobený místním podmínkám. Musí vycházet z řešení založeném na místním společenství. Protože příliš často lidé nemají přístup k jídlu, dokonce i když je na trhu. A v takových případech by potravinová pomoc problém jen zhoršila. Takže v těchto případech dáváme k dispozici spíš přímo peníze nebo vouchery. Snažíme se posílit opět drobné tržní subjekty, drobné zemědělce, drobné podnikatele, aby byli více nezávislí, aby byli eh, schopni eh, se eh, o sebe postarat a přežít. 80 projektů v 49 měsících s rozpočtem přes 800 milionů dolarů využívá právě peněžní a voucherovou pomoc, a která má, se má dostat těmto e, malozemědělcům a vůbec e, členům společenství. A je to mimo jiné i díky tomu, že vy podporujete svými hlasy investice do e VFP a do našich rozpočtů. V loňském roce příspěvek komise do e VFP představoval 300 milionů dolarů. A já vám musím poděkovat za tuto podporu. Nejenom za VFP, ale vůbec za všechny, kterým sloužíme. Já vím, že v této finančně nelehké době musíme být eh, dobrými hospodáři těch peněz. Vzhledem k tomu, že disponujeme 4 miliardami ročně. A to všechno je stoprocentně z dobrovolných příspěvků. Nic jiného nemáme, ale každopádně můžeme prokázat, že je to maximálně transparentní a odpovědné to, jak s těmi penězmi zacházíme, abychom skutečně budovali důvěru i vašich daňových poplatníků, kteří podporují naši práci. Takže spolu s našimi programovými inovacemi také eh, myslíme na obchodní inovace, na to, jak můžeme zlepšit naši práci. A vždy zlepšujeme a rozmnožujeme ty nástroje, které nám umožňují dát, eh, mít pro vás tedy ty statistické údaje, které vám zase umožní mít argumenty pro to, abyste nás dál podporovali. Je důležité eh, uspokojit potřeby těch, eh, na kterých nám eh, záleží, ale jsme odpovědní vůči všem našim investorům. Když investujete do VFP, tak vás můžeme ujistit, že my kromě toho, že splníme to, co jsme slíbili, tak zajistíme i monitorování a hodnocení abyste viděli, k čemu vaše investice byla. Závěrem bych se chtěla pozastavit na pár chvil nad um, otázkou uh, humanitární pomoci a přístupu. Potřebujeme v tom i vaši pomoc. Protože přístup um, humanitární pomoci je důležitý v zemích jako třeba Syrie. Je to ovšem výzva, které čelíme také v Pakistanu, Afganistánu, Somálsku. Zkrátka všude, kde je, se rozhořel nějaký konflikt, tak eh, je to obrovský problém dostat tam humanitární pomoc. Politická dynamika je různá, mění se a proto máme stále nová omezení. Máme různé situace, kdy může docházet k zastrašování, bytí, mučení nebo i zabíjení našich zaměstnanců. Děje se to v Jižním Sudánu i v Syrii. Víme, že může dojít i k blokádě našich kanceláří. V roce 2010 jeden z úřadů VFP eh, eh, v Pakistánu byl terčem bombového útoku. Čili neustále znovu si táže, se, se tážeme, jak můžeme naší misi plnit. A toto je otázka, která se znovu objevila v kontextu Syrie. Jsou tam 24, eh, je tam 24 nevládních organizací, s nimiž spolupracujeme a díky tomuto přístupu mm, jsme v červnu nakrmili 3, milionu, 3 miliony lidí a teď v září přeji se budeme, začneme pak blížit eh, a v říjnu tedy k 4 milionům. Přitom eh, dáváme jídlo lidem i v eh, oblastech, které jsou kontrolovány režimem, i v těch, které jsou kontrolovány rebely, všude, kde máme tuto možnost, protože samozřejmě, že kulky si nevybírají, neuznávají logo OSN, ani kulky nemají na sobě jméno, není jasné, odkud byly vystřeleny. Takže když dojde k politickým eh, hovorům o eh, situaci v Syrii, tak je důležité, aby vy, kdo o těchto věcech hovoříte, abyste i nadále žádali umožnění přístupu humanitární pomoci. A my budeme dále pokračovat v plnění našich úkolů bez ohledu na to, jak eh, nebezpečné budou podmínky. Ale potřebujeme určitý prostor. VFP má nástroje, má možnosti spolupracovat s vámi i s celým globálním společenstvím v zájmu dosažení našeho společného cíle ukončení hladu. Jsme připraveni, jsme schopni a jsme ochotni eh, zvyšovat odolnost společnosti, zajišťovat eh, zásobování potravinami. Žádná samotná vláda žádného státu nemůže ukončit eh, hlad a chudobu. Jedině společnou činností může vzniknout partnerství, které změní celou globální situaci Eh, z hladu směrem k naději. Od zem, po jednotlivých zemích, eh, rodina od rodiny, dítě k dítěti, až nezbyde nikdo, kdo by trpěl hladem. Děkuji vám za tuto možnost vám představit eh, naší agenturu, naší činnost. Těším se na vaše otázky. Děkuji. Paní Kazen. Bylo opravdu potěšením vás poslouchat. My si nesmírně ceníme, co eh, Světový potravinový program dělá. Je to největší agentura, která se zabývá potíraním hladu. A každopádně cítíme s vámi, držíme s vámi. Pokud jde o váš cíl dosažení světa, kde bez hladu, můžete se na nás polehnout. Budeme vaším všemi partnery. A nyní dám slovo kolegům, každý na tři minuty. Pan Cortés Lastra jako první. Senora Košin, no es la... Vážená paní eh, Kazen, není to poprvé, eh, kdy se setkáváme, už jsme se setkali v Římě, vlastně na vůbec eh, v rámci první delegace, kterou tento parlament vyslal eh, do Říma. Hovořili jsme tedy o problematice boje s hladem a o podvýživě ve světě. Já si vzpomínám, že jsme hovořili o koordinaci mezi Světovým potravinovým programem FAO, mezi Evropskou unii, Hovořili jsme o tom už i s paní Georgievovou, víme, že se ta spolupráce zlepšuje a já bych se zeptal, zda také máte pocit, že se ta koordinace zlepšuje, protože to je samozřejmě velice důležité, abychom mohli pomoci více lidem. Pak tady je ještě jedna věc, která mi leží na srdci. Je jasné, že je tedy snaha o seškrtávání rozpočtu v oblasti e, spolupráce. Teď mluvím o našem parlamentu. Ale také dochází e, k velkému snižování e, rozpočtu na spolupráci v mnoha členských státech. Má se i seškrtávat spolupráce jednotlivých států se světovým potravinovým programem. Tyto snahy jsou i v americkém kongresu a já se tedy ptám, jak vy vidíte tu situaci. Protože máme eh, stále větší hrozby živelných katastrof. Světový potravinový program tam bude sehrávat velkou důležitost a to se netýká jenom eh, boje s hladomorem, ale týká se to i té odolnosti a koordinace s dalšími agenturami OSN koordinace s vládami jednotlivých států. Takže to je zhruba smysl mé otázky a chci vám poděkovat za vaši práci, protože ta vaše práce je skutečně eh, výjimečná, eh, to my víme, víme to v tomto Evropském parlamentu a chtěl bych eh, vám vyjádřit veškerou podporu, protože samozřejmě výbor pro rozvoj stojí na vaší straně. My se budeme snažit aby skutečně ta pomoc došla k těm nejchudším eh, na eh, světě. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také paní Kazn za skvělou prezentaci, protože já jsem se s vámi eh, poprvé a také se Světovým potravinovým programem setkal v Římě spolu s Ricardem a velice to na mě tehdy zapůsobilo. Eh, zapůsobilo na mě to, eh, jak vy k tomu přistupujete, že prostě když to můžeme udělat, tak musíme udělat, že musíme pomoci těm 800 milionům lidím, kteří trpí hlady. A vy ve své vlastní organizaci eh, se snažíte skutečně pomáhat. Hovořila se o stovce milionů lidí v 80 zemích. To je opravdu velký úspěch a samozřejmě je třeba činit více. Také velice na mě zapůsobil eh, způsob vaší spolupráce s mm, Mezinárodním fondem pro rozvoj zemědělství a s výborem pro světové potraviny. Vlastně se zabýváte tím, jak ty potraviny vznikají, jak zlepšit tu rovnováhu mezi příspěvkem mužů a žen do zemědělské a potravinářské produkce. A zdůrazňujete i postavení, důležitost postavení žen u zabezpečení dostatku potravin. Zdůrazňujete také eh, mm, význam místních eh, zemědělských eh, družstev, které mohou zlepšit potravinovou soběstačnost a kvalitu výživy jednotlivých komunit. Myslím, že si eh, uvědomujeme rozsah tohoto úkolu. Tato planeta dnes čelí klimatickým změnám, eh, počet obyvatel eh, stoupá, v roce 2050 bych měl být 9 miliard. Zároveň máme ve světě politické a vojenské konflikty, které se často dotýkají těch chudších zemí. Také tady je problém, že často bioplodiny zabírají místo eh, potravinám a vlastně někdy se dává přednost eh, tomu, že se nakrmí auta spíše než lidé. A je tedy třeba Eh, od té humanitární pomoci přejít i k rozvojové pomoci. To je velice důležité a já si cením vašeho úsilí v této věci. Je třeba eh, pomoci těm přijímajícím zemím, aby zlepšili svou ekologickou a sociální odolnost, aby, měli, aby byli schopni eh, sami zlepšovat tu svou situaci. Já jsem velice rád zaštítil Eh, tu eh, vaši výstavu venku a rád bych vyzval kolegy poslance, aby se podívali na té fotografie, přečetli si popisky a eh, při této příležitosti také chci poděkovat Ricardovi a dalším za to, že spolu podepsali písemné prohlášení o tom úkolu světa bez hladovějících. Řekněme si to upřímně. Kdo by mohl nesouhlasit s tím, že jediné přijat, jediný přijatelný počet hladovějících ve světě je nulový. Takže děkuji vám, velice se těším na další spolupráci s vámi. Děkuji. Pan Gerenc. Děkuji, paní předsedkyně. Já za sebe bych chtěl poděkovat paní Kazin za to, že nám vysvětlila podrobně, eh, co činíte ve eh, vaší agentuře. Ve vaší přednášce jste hovořil o těch zásadních eh, záležitostech, to je velice dobře. Nicméně bych byl rád, kdybyste se zmínila o aktuálnějších záležitostech. Během posledních let jsme stále hovořili o velkém nárůstu zemědělských produktů, tedy cen za zemědělské výrobky. A během posledních měsíců hm, kurzy obelnin se propadly dramatickým způsobem jsem trošku překvapen, že se o tom příliš nehovoří. Dochází k tomuto propadu cen. A nehovoří se o tom, co to znamená z hlediska politiky od tohoto světového potravinového programu. Podle mě, ale já bych rád věděl, jak se na to díváte vy, podle mě to není konec spekulace, protože spekulace pokračuje. Stále je praktikována. Ale spíše ten rozsah úrody nás vede k této situaci, kdy dochází k propadu cen. Druhá otázka, která s tím je propojena, počínaje jakou cenovou úrovní za zemědělské výrobky dochází k poškozování těch rozvojových zemí, které se věnují zemědělské výrobě. Jaká by podle vás měla být vhodná cenová politika, která by byla ideální? tak aby se spozuzovala zemědělská výroba v rozvojových zemích. Když máte 50 eh, aktivního obyvatelstva, které pracuje v zemědělství, a pak 300 eh, dolarů ročně za eh, úrodu, tak to může být jedenkrát i vícekrát více ještě v těch chudých zemích, kde jsou eh, tito rolníci. Takže byl bych rád, kdybyste rozvedla tyto otázky. A třetí otázka. Provedli jste mm, dopadovou studii z hlediska společné zemědělské politiky mm, ve vztahu eh, k zemědělství v rozvojových zemích? Mikrofon. We had the pleasure of working with your predecessor. Je nám ctí, že, můžeme, že jsme mohli pracovat eh, s vaším předchůdcem, bylo to za krize 2008, ale měli jsme skvělou spolupráci mezi VFP, FAO, Evropskou unii a několika dalšími aktéry. Snažili jsme se tedy řešit potravinovou krizi tehdy a vidím, že jste velmi dobrou nástupkyní. Četl, přečetl jsem si vaši, váš životopis, je to opravdu působivé. Mám jenom jeden dotaz. E, pokud jde o finanční začlenování a pokud jde o možnost přístupu těm malozemědělců k půjčkám, k, po, k e, pojištění a tak dále, jak se díváte na spolupráci Evropské investiční banky v tomto směru. Nevím, jestli jste si věd, toho vědomá, ale EIB má asi, dává asi 10% svého portfolia na eh, právě tuto pomoc eh, evropskou, eh, která z níž velká část jde mimo Evropskou unii, EIB investuje hodně na pomoc mikrofinancování a aby posílili svoji kapacitu, aby umožnili právě malozemědělcům a různým, včetně těch zranitelných mezi nimi. Samozřejmě malí zemědělci jsou prakticky všichni zranitelní, to víte jistě sama dobře. Ale jak se tady díváte na vyhodnocení této potřeby finanční eh, začlenování a Evropy a my si myslíme, že EIB by mohla svoji, eh, svoje kroky v této oblasti ještě zlepšit. So thank you very much. Děkuji. Ram. Na závěr. Tedy eh, slovo zástupkyně VP. Ano. Děkuji vám. Děkuji za tyto připomínky. A na úvod mi dovolte říci toto. My jsme si vědomi, že potřebujeme nadále spolupracovat, mezi agenturami. Ve skutečnosti ve většině zemí v podstatě eh, všichni sloužíme téže populaci. To znamená, že když nespolupracujeme, tak eh, to znamená, že nevyužíváme dobře prostředky, které máme k dispozici. Dovolte několik příkladů. Jemen, kde jsme se setkali s, se zástupci UNICEFu, AVFP ohledně toho, jak reagovat na tu situaci, kde polovina dětí trpí podvýživou. A vznikl plán, který se snaží využívat synergie mezi oběma našimi organizacemi, aby účinněji zacílil naši pomoc. Co, co tím chci říct? místo aby UNICEF sám eh, nakupoval nějaké potravinové doplňky, tak VFP, který má lepší možnosti, tak eh, se zhostí té distribuce, zatímco UNICEF je zase lepší eh, v těch různých outreachových aktivitách, v kontaktu se společností, ve školení matek, aby věděli, co je potřeba dělat, pokud jde o čistou vodu a tak dále. Jak je voda využívaná, jak by neměla být využívaná. Víte, že příliš mnoho žen v Jemenu eh, nekojí, to je právě problém. Takže využívání společných sil nám umožní využít síly, sil, silné stránky našich organizací, abychom lépe posloužili cílovým populacím. To musíme dělat v obou zemích, kde působíme. A v konečném důsledku to může změnit životy těch, kterým se snažíme sloužit. Pokud jde o otázku spolupráce BFP, tak já si cením vašich poznámek ohledně toho, čeho jsme schopni, ale my jsme toho schopni jedině v kontextu, kdy jsme schopni řešit nejenom humanitární e, situace, ale také vůbec, když řešíme celý dodavatelský zemědělský řetězec a tady FAO se stává naším kritickým, kriticky významným partnerem. My nejsme odborníky na tu normativní práci, která je v tomto zapotřebí, aby se zvýšila kvalita a e, množství výnosů zemědělských. My bychom neměli tuto expertízu rozvíjet, ale měli bychom využít jejich expertízu na podporu malých zemědělců. Jimž eh, dáváme potraviny tak, aby zasadili ve správný čas správné osivo. A pak využít naší kapacitu, abychom od nich mohli odkoupit eh, úrodu. Takže toto je podstata naší spolupráce s dalšími organizacemi, včetně FAO. Politické výzvy, jako třeba biopalivo, se řešily ze strany CFS. V dokumentu, který se nazývá, v tak, ano, byly to takzvané eh, dobrovolné eh, pokyny do, z roku 2012 a skutečnost je taková, že všechny země CFS včetně členských států Evropské unie, uznali tyto eh, dobrovolné pokyny jako základní nástroj, který by měl být využíván. A tak, aby naše činnost neměla negativní dopad na eh, potravinovou, potravinové zabezpeč, zabezpečení. Musíme skutečně zajistit, abychom nepřišli o potenciální přínosy ale abychom také negativně nepoškodili ty, kdo závisí na půdě, která teď se možná ještě zemědělsky nevyužívá, ale z dlouhodobého hlediska by mohla být významná na podporu potravinové bezpečnosti. Nemůžeme k ničemu přistupovat izolovaně, osamoceně, aniž bychom zapojili zemědělce a farmáře do rozhodování. Rostoucí ceny potravin, zejména obilnin, a nyní kolísavost cen, nejsou to jen rostoucí ceny, ale kolísavé ceny globálních komodit, mají značné dopady na dostupnost potravin. Ale je tu ještě další významný faktor – A to je, jak reagují vývozní eh, státy a společnosti, jestli pokud se používají nějaké tarify nebo jiné bariéry, které brání, že my jsme vlastně většinou země, které dováží a pak v důsledku těch tarifů jsou ty eh, vyvážící země poškozeny. zejména když se dostaví ta kolísavost cen. Takže my se snažíme upozorňovat na negativní dopady protekcionistických kroků. je tedy jasné, že můžeme vést velmi zajímavý dialog o kolicanice na světové Eh, úrovni, ale většina potravin, které se dostanou na stůl u nás většinou nejsou závislé na té e, cenové, na té mm, proměnlivosti cen. Ani z toho, ani neklesá jejich cena, když jde cena těch strojů níž, ani to nemá e, žádný, žádné výhody z hlediska exportu, protože to není Ehm, ne, situace, kdy eh, bychom mohli využít exportních možností. Ale ta samotná cenová kolísavost tedy má malý dopad bez e, eh, přihlednutí k těm rozhodnutím, která přijímají vývozní státy. Existují některé organizace, jako je ECOVAS v západní Africe, které se mohou snažit eh, zvýšit možnost eh, s sjednocování, združování eh, potenciálu, tak aby bylo snadnější získat přístup na ten exportní trh. V Jemenu třeba bylo velké nadšení pro vstup do Světové obchodní organizace, do VTO takže by se mohly stát součástí globálního obchodu s ovocem a zeleninou. To je součást globální strategie mnoha zemí do budoucna, to je dialog, který bude pokračovat a který souvisí s odolností a se směřováním k úplnému odbourání odstranění hladu. Ale v dnešní situaci ta zranitelná rodina, které již potřeby se snažíme uspokojit, tak zatím nemá žádný přínos ani eh, škodu, zkrátka je tak trošku stojí stranou eh, dopadu eh, kolísavosti cen. S tím, jak stále více používáme i peníze a poukázky jako formu podpory na podporu malých zemědělců, dáváme jim tedy také půjčky, A taky, také zajišťujeme převádění finančních prostředků, aby mohli použít eh, ty peníze třeba na osivo. K tomu dochází třeba i v Syrii. Nebo v Turecku, kdy spolupracujeme pomocí jak potravinové, tak nepotravinové či finanční pomoci. Tak, aby příjemci mohli rozhodovat o dlouhodobých investicích nejen do eh, zemědělské aktivity, ale také třeba mohou kupovat školní uniformy a tak dále pro své děti. Prostě investice, které pro nás jsou běžnou záležitostí, ale pro některé lidi jsou něčím naprosto mimořádným. Nelze uvažovat o udržitelném rozvoji bez ošetření otázky finančního začlenování, protože často ty vstupy, které jsou potřeba na podporu dlouhodobé stability v eh, rodiny, prostě chybí. je zapotřebí podpora programu, jako je ten náš, ale i eh, různé iniciativy mikropůjček a tak dále, které mají směřovat malozemědělcům a zranitelné populaci. Teď pokud jde o EIB, pokud eh, si myslíte, že by mohli zlepšit svoji pomoc, tak já myslím, že máte asi pravdu. Všichni se můžeme zně, trochu zle, více snažit eh, učinili jsme velké změny v tom, jak fungujeme. Jsme teď lepšími partnery, jsme lepšími koordinátory, lépe koordinujeme s těmi, kdo fungují v tomto odvětví. Učíme se, jak řešit věci, které jsme dřív řešit nedokázali. Já vám děkuji, že nám eh, v tom pomáháte. Děkuji za pokračování do tohoto dialogu i za eh, dveřmi tohoto sálu. Těším se na další spolupráci. Thank you very much. Děkuji jménem našeho výboru za to, že jste dnes mezi nás přišla. Děkuji za velice zajímavou diskusi a jsem si jistá, že naše vynikající spolupráce bude pokračovat, že společně budeme bojovat s hladem i ve velice složité situaci. Takže ještě jednou děkuji. Uh, Vážení kolegové, máme trochu problém s časem. Máme tady ještě tři body a v 6 hodin začíná společné zasedání s výborem AFET, eh, představení kandidátů na Sacharovovu cenu, tak já prosím všechny eh, řečníky o stručnost. Evropský rok rozvoje. Zpravodajem je pan Gerenc. Víte, kolegové, že rok 2015 bude klíčovým rokem pro rozvojovou politiku, protože to je rok, kdy skončí rozvojové cíle milenia a bude se realizovat nový světový rámec rozvoje. Náš výbor se snažil využít tohoto mezinárodního kontextu pro zvýšení povědomí evropských občanů o e, výzvách souvisejících s rozvojem, o posílení e, spolupráce v oblasti rozvoje a zlepšení dialogu mezi Evropou a našimi partnery na jihu. Proto jsme navrhli, aby rok 2015 se stal Evropským rokem rozvoje a v říjnu 2015, říká paní předsedkyně, e, plenárka naši myšlenku podpořila. Jsme rádi, že komise tuto iniciativu převzala a že vůbec poprvé tedy eh, bude Evropský rok věnován rozvoji. Teď tady máme legislativní návrh a pan Gerent se představí svůj návrh zprávy. Prosím, máte slovo. Šest minut. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych se zmínil několika slovy o historii roku 2015, který bude rokem rozvoje. Ta iniciativa vyvěrá z několika hnutí, zvláště z výboru regionu, dále Concord a také Evropského parlamentu. Ta první osoba našeho výboru, která byla skontaktována eh, iniciátory, byl pan Sperman. Byla zde snaha ho vyzvat k tomu, aby předložil pozměňovací návrh, byl to pan Thijs Berman, z hlediska právě prohlášení tohoto roku 2015 za rok rozvoje. Nakonec jsme se dohodli a byl jsem požádán o to, abychom, jak se již dopředu prodiskutovali tuto zprávu, abychom zavedli toto pozměň, tento pozměňovací návrh do zprávy ohledně agendy, která se týká změny. Takže to proběhlo. Jednak pozměňovací návrh byl širokou většinou odhlasován a za druhé jsme položili ústní otázku na Evropském parlamentu, abychom trochu zviditelnili naši akci. Nakonec komise akceptovala tuto záležitost. Chtěl bych poděkovat zástupcům Kodefu a zvláště panu komisaři Pibalksovi za to, že nás podpořil. Protože existovaly také alternativní návrhy. Nakonec se rozhodlo tedy, že tento rok bude takto prohlášen. Co budeme dělat? Rok 2015 bude příležitostí velkou, velké mobilizace kolem myšlenky rozvoje. Připouštím, že nejsem jediný, který se domnívá, že tato myšlenka je diskutována jaksi v prostředí, které je výrazně poznamenáno ekonomickou a sociální krizí v EU. Takže existuje tady určitá konkurence mezi chudými v našich zemích a chudými v rozvojových zemích. Ostatně to je pozadí, na základě kterého se přijímají tato rozhodnutí ohledně toho, jakým způsobem eh, bychom mohli dosáhnout našich cílů do roku 2015. Zatím jsme nenašli nějaké zázračné řešení nebo tedy dostatečně přesvědčivé řešení, abychom tuto diskuzi tak trochu posunuli dále. Jakým způsobem tedy můžeme přistoupit této kampani? Jednotliví aktéři by měli zadefinovat obsah, ale hlavně tedy hlavní myšlenku. Já osobně si myslím, že jsou tady dva přístupy. První spočívá v tom, že by se vysvětla ta hluboká dimenze, dále ušlechtilost, rozvoje ve smyslu podpory politiky rozvoje ve prospěch příslušných zemích, a to v rámci i mobilizace veřejného mínění. Je to dosti riskantní záležitost, protože můžeme narazit na neporozumění, na předsudky a různé kliše. Druhý přístup spočívá v tom, že bychom se inspirovali eh, tak trochu v těch malých obchůdcích. Eh, to znamená, že bychom se snažili toto začlenit do politických projevů. Hovořím o tomto druhém přístupu, protože není úplně vzdálen od reality. Já si myslím, že je v našem zájmu, abychom vysvětlovali obsah eh, politiky mm, rozvoje a to s jistou hrdostí a odhodlaností. A bylo by dobré, kdybychom řekli, že pokud dojde k příznivým dopadům z hlediska našich zemí, tak eh, bychom je neměli nějakým způsobem eh, vypichovat a neměli bychom tím zdůvodňovat tu naši politiku spolupráce. Spíše by to byl takový jemný eh, doplněk na okraj tohoto vysvětlování. A samozřejmě, že bychom to mohli schrnout v, nějaké, eh, v nějakém přístupu, který byl eh, schrnut eh, Louis Michelem. To znamená, pokud nebudeme jednat v rámci altruismu, tak bychom měli jednat také tak trochu v rámci egoismu. To znamená, ty poměry by měly být správné, měly by odrážet eh, spravedlivé rozdělení bohatství a podporu eh, spravedlivého rozdělení bohatství a z toho by tedy se odvozovalo naše chování vůči těmto osobám. Těch 6 milionů eur, to je velice malá částka, kterou navrhla komise. Myslím si, že když se podíváme na tu částku, která byla alokována na rozvoj v roce 2015, tak by nás to mělo vést k tomu, že bychom mobilizovali také členské státy, aby přispěli. Já jsem se rozhodl, že nebudu do toho zatahovat organizace, které mají velmi málo prostředků. Chtěl bych zdůraznit tuto kampaň v zemích, které přistoupily do EU, které nemají stejnou tradici jako my, které nemají za sebou těch 40 let zkušenosti, to znamená, jsou to země, které mají celý jiný přístup, ale přesto bychom měli mít společný pohled na tuto věc v rámci těch 28 členských států z hlediska spolupráce. Myslím si, že jsem vyčerpal 6 minut. Máte tady důvodovou zprávu ve své složce a samozřejmě, že očekávám vaše pozměňovací návrhy. Tak jsem. Děkuji, pane Gerenci. Rok 2015 bude určitě významným rokem pro rozvoj a slovo nyní dostane zástupce komise, zástupkyně paní Tina Suarta a sekretariat mi říká, že dnes máte narozeniny, takže všechno nejlepší. Omlouvám se, že tedy ten čas musíte trávit zrovna tady s námi, když jsou vaše narozeniny, ale každopádně vše nejlepší. Děkuji. Já jsem téměř 15 let pracovala v parlamentu a je to vůbec poprvé, co tady mluvím, takže to je moc hezký dárek k narozeninám. Děkuji. Eh, děkuji panu Gerencovi za eh, ty poznámky a návrhy, velice zasvěcené. Eh, zvláště ta důvodová zpráva je velice dobrá. Pokud jste si nepřečetli nic jiného, přečtěte si důvodovou zprávu, protože to je velice dobrý vhled do problematiky rozvoje. Souhlasím, že tady jde o vysvětlování toho, co děláme. Je to skutečně otázka komunikační, více než cokoliv jiného. A jak jste správně řekl, také se musíme snažit vysvětlovat, jak se mění to paradigma a jaký to má přínos pro všechny občany, ať už v evropských zemích nebo mimo ně. Za druhé bych chtěla poděkovat vám, výboru, za vůbec tuto iniciativu, ve spolupráci s Concord a s hospodářským a sociálním výborem. Je to opravdu vítaná iniciativa. Jak říkala už paní předsedkyně, je to poprvé, kdy budeme mít Evropský rok s takovým vnějším zaměřením. A pokud by se to neudělalo eh, v roce 2015, tak by se to mělo každopádně udělat v nějaké blízké budoucnosti. Teď k jednotlivým komentářům a pozměňovacím návrhům. O některých z nich se hovoří i na radě a je třeba, aby oba spoluzákonodárci našli nějaké řešení. Zejména to je otázka toho klíče pro rozdělování, o kterém hovořil pan Gerenc. Pokud jde o financování, komise navrhla, a tady bych to možná chvilku vysvětlila, u rozpočtu my jsme vzali stávající eh, rozpočet na komunikaci o rozvojových činnostech a vyčlenili ho na Evropský rok pro rozvoj. To znamená, chceme jenom využít to, co už je schváleno, co komise navrhla pro rok 2014. Takže nežádáme o více peněz. Těch 6 milionů, které zmínil pan Gerens, to je částka, kterou jsme měli původně na mysli pro členské státy. Zbytek půjde na iniciativy na celoevropské úrovni a samozřejmě očekáváme, že členské státy, které o to budou mít zájem, také přispějí. To je jasné. To je součástí ekonomických a finančních pravidel, podle kterých pracujeme, kterých se musíme přísně držet. Také si uvědomujeme, že je třeba, aby to, ta akce skutečně měla svůj dopad. Ty peníze, které budou vynaloženy na tento rok v tom kontextu krize, eh, musí skutečně přispět ke zlepšení povědomí o rozvojové spolupráce. Nevím, jestli jsou nějaké konkrétní otázky, pokud ne, tak bych skončila tímto. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že Charles hovořili francouzsky, budu hovořit také francouzsky. Je to vynikající zpráva, kterou máme před sebou, podle mého názoru. Já myslím, že Charles Gerens eh, se pustil skutečně do všech podrobností, které byly nezbytné a udělal nezbytné změny. Je to velmi dobrá zpráva. Já bych se chtěl připojit k této iniciativě učinit z roku 2015 Evropský rok rozvoje. A sice proto, že prožíváme velmi obtížné období. Dochází čím dál více k útokům, jak eh, povrchním, tak obecným, na pomoc rozvoji jako takovou. A musíme konstatovat, že nevládní organizace a pracovníci této oblasti velmi dlouho byli zranitelní, protože dlouho jsme žili v jakési jistotě, že dělat dobro nepotřebuje obhajobu a argumenty. A to vedlo k diskusím, kde pracovníci eh, rozvoje neměli odpovědi na tyto útočné argumenty. I když Charles v té důvodové zprávě má pravdu, v tom smyslu, že ta vnitřní hodnota spočívá v zajištění důstojného života pro každou lidskou bytost, tato vnitřní hodnota eh, zabývat se někým, kdo žije pět tisíc kilometrů daleko od nás, je to hodnota, která má smysl sama o sobě, ale i výsledky jsou důležité. A myslím si, že bychom se měli pokusit dát do souladu během tohoto roku nejenom tu hodnotu, která nás eh, sjednocuje, ale eh, zajistit soulad mezi těmito hodnotami a výsledky. Nemusíme se vůbec eh, červenat. Nemusíme tady si vytvářet iluze. A prostě zastírat něco, co nefunguje, jakousi rouškou milosrdenství. Já si myslím, že Evropský parlament má tu úlohu, aby velice kriticky sledoval pomoc rozvoji ze strany EU. Tady nepracujeme dostatečně, měli bychom se zlepšit. A myslím si, že pokud tento rok 2015 zaměříme na výsledky, pak bude tento rok plodný kde pomoc rozvoji najde větší oporu v obyvatelstvu Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Tak už nezbývá než poděkovat, protože máme dostatek času. Komisi a taky panu Tis Bermanovi beru v potaz všechny návrhy, které tady zazněly. Já jsem chtěl říci, že bychom měli eh, vypíchnout důstojnost lidské bytosti. Není možné, abychom nechali někoho umírat eh, na pokraji ulice. Eh, Pokud se tak budeme chovat, tak důstojnost úplně vymizí. Takže není možné se vzdát politiky rozvoje a spolupráce. To by znamenalo, že se vzdáme principu pomoci osobě, která je ohrožena na životě. Musí to fungovat jak z individuálního hlediska, tak v rámci celé země koule. A musíme zde naplnit odpovědnost, která nám náleží. Myslím, že zde fungujeme obdivodným způsobem a jsme nejdůležitějším aktérem z hlediska spolupráce v oblasti rozvoje ve světě. Takže eh, skutečně eh, tady předřečník měl pravdu, musíme zdůraznit také eh, výsledky. Tato kampaň sama o sobě bude orčena, eh, ovlivněna těmi, kteří budou dělat. Bude to kampaň s ohledem na jednotlivé aktéry, která samozřejmě bude soustředěna na určitou myšlenku, ale v rámci toho eh, budou i jednotlivci eh, rozvíjet svoje představy. Samozřejmě, že všichni máme svoji zkušenost z hlediska združení z hlediska těchto organizací, ale v rámci Evropského parlamentu myslím, že můžeme mít důvěru, že rok 2015 bude velmi užitečný. Děkuji za vaši dobrou vůli, kterou eh, vtělujete do těchto prací, které budou pokračovat. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Gerens. Jsem si jistý, že tato iniciativa zvýrazní naší roli největšího dárce světa. Chci vám všem připomenout, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je středa 16. v poledne a hlasovat budeme 5. listopadu. Děkuji vám. Ještě nám zbývá 20 minut, než budeme muset odejít na AFET. A zbývají dva body. Místní orgány občanská společnost. Je to má vlastní zpráva. A já představím tuto zprávu. Byl to dlouhý projekt, zahájený v roce 2012, kdy jsem měla několik konzultací se zástupci místních orgánů a občanské společnosti. Jimž děkuji za užitečný příspěvek. Eh, harmonogram se několikrát měnil vzhledem k odložení publikace Evropské, sdělení Evropské komise. A já chci využít této příležitosti k tomu, abych také poděkovala sekretariat za podporu. Současná rozvojová agenda potřebuje více než demokratickou eh, více demokratickou perspektivu, která eh, by byla jádrem přístupu k těm nejvíce marginalizovaným subjektům. Já jsem podpořila posílení občanské společnosti a vytvořit tak prostředí vhodné pro formulaci a implementaci politik. Evropská unie by měla podpořit monitorovací mechanismus který eh, bude obsahovat regulační opatření a také dialog mezi různými subjekty. Podporují se tu eh, různá partnerství, včetně vztahu s protěžky v dalších zemích, v rozvojových zemích, kontakty mezi místními orgány a občanskou společností ze všech členských států, a z jejich eh, protěžky v nových členských státech i ve starých členských státech, vlády, parlamenty, občanská společnost a místní eh, orgány. Vítám návrh komise připravit eh, určitou mapu pro spolupráci s občanskou společností. Bude tu redakční fáze, kdy se budou definovat priority. A co mi hodně leží na srdci, je role občanské společnosti v, té, eh, v tom křehčím stádiu vývoje. Je to každopádně důležité pro práci Evropské unie s ohledem na mnohostranou roli žen jsem vždy doporučovala zapojení eh, organizací právě při budování odolnosti. A pokud jde o omezení podpory občanské společnosti v nejméně rozvinutých zemích, tak to mě znepokojuje, zejména v těch eh, křehkých stát, eh, zranitelných státech, protože víme, že pokud je kapacita místních orgánů snížena, každopádně musí poskytovat inovativní eh, řešení a místní zpráva, decentralizace a územní rozvoj musí být zasazeny do kontextu ambicioznějšího dialogu se, se státy. Musíme zvýšit také finanční prostředky, které jsou k dispozici a zvýšit povědomí o těchto politikách. Další významná obava vyjádřená v této zprávě je komplementarita mezi geografickými programy v zemích kde má komise poskytovat pomoc. A klíčovými eh, každopádně finanční potřeby vyžadují inkluzivní dialog s občanskou společností, abychom měli lepší mix financovacích možností. Občanská společnost by měla být zapojena do dalších diskuzí o mechanismech, které musí eh, být orientovány tak, aby posilovaly eh, demokratické, eh, demokratickou iniciativu a odstraňování chudoby. Děkuji vám všem za vaše doporučení. Obdrželi jsme 61 pozměňovacích návrhů, z nich jsme zvládli se dohodnout na deseti kompromisech, ani jeden není kontroverzní, ani jiný. Předávám slovo dalším, pokud se někdo něco dodat. Eh, Mr. Donskis. Pan Donskis. Yes, thank you very much, uh, Madam Chair. děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to vynikající práce, skutečně já vítám skutečnost, že v měnícím se rámci evropské rozvojové politiky věneme více pozornost eh, místním organizacím a občanské společnosti a jejich roli při programování rozvojových projektů a strategií. Tito aktéři často mají nejlepší znalosti o znalostech místních populací a také přístup k možnostem, jak dodávat pomoc, takže jsou klíčový pro období po roce 2015. Na základě pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, chci zdůraznit zejména, zejména dva důležité body. Za prvé, pokud jde o to příznivé prostředí, tak žádám Evropskou unii, aby ho posilovala po celém světě a to zejména tváří tvář potlačování nevládních organizací v Rusku, Egyptě a v Indii. Tyto znepoko- tento znepokojivý vývoj si žádá silnou reakci Evropské unie. Vítám také výzvu o zesílenou spolupráci a sdílení znalostí mezi místními organizacemi občanskou společností nových a člen, starých členských států. Novější členské státy mají mnohé zkušenosti s přechodem z autoritářských režimů na, eh, k demokracii a splánované eh, řízené ekonomiky na tržní. A to může být velmi užitečné i v globálním kontextu. Proto žádám komisi, aby eh, předložila mechanismy, které urychlí tento proces dílení zkušeností, zvláště protože teď mnozí naši partneři prožívají různé transformační otázky, problémy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že teď jsme ve stádiu, kdy dárcovské země čelí riziku, že vlastně budou podkopávat demokracii v partnerských zemích. Protože vlády v partnerských zemích budou mít eh, příliš velký vliv na peníze, které k něm proudí, pokud to řeknu zcela otevřeně. Posilování místních orgánů, posilování občanské společnosti, to je cesta, jak posílit demokracii nad rámec prostého fungování vlád. A měli bychom se skutečně zabránit toho, tomu neblahému účinku jednání čistě jenom s vládami. Já jsem velice rád, jak dopadly naše rozhovory o nástroji rozvojové spolupráce, kde jsme posilovali úlohu místních orgánů a občanské společnosti v hodnocení, v plánování té rozvojové práce a doufám, že během jednání s radou se nám podaří udržet tuto důležitou prioritu místních orgánů a občanské společnosti. Děkuji. Já děkuji vám za všechny náměty. Komise? Paní Virginia Mancity, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme za zprávu. Ta zpráva je velice eh, kompletní a podrobná, dotýká se všech důležitých aspektů naší nové politiky v této oblasti. A hovoří také tedy o strategičtějším partnerství s jednotlivými subjekty, i s přihlednutím k specifikům v eh, problematické situaci. Já se tedy ve své reakci omezím jenom na několik bodů. Komise eh, chce podporovat ambicioznější partnerství s eh, občanskou společností. A chceme podporovat institucionální mechanismy pro dialog pokud jde o dialog občanské společnosti a partnerských vlád. Proto podporujeme i tu myšlenku cestovních map pro zapojení e, občanské společnosti na místní úrovni. Tyto cestovní mapy budou vytvářeny participativně, to znamená s přehlednutím k názorům občanské společnosti. Partnerství pro zajištění odpovědnosti, to je skutečně priorita té nové politiky. A to se odrazí i v našem programovém nástroji a v probíhajících jednáních sledování pokroku na základně legislativních a regulačních aspektů, to je také věc, kterou chceme praktikovat, to je další priorita. A rádi bychom navázali co možná nejvíce eh, na stávající monitorovací mechanismy, jsou-li důvěryhodné a účinné. Také se snažíme transparentně a participativně vytvářet jakési politické fórum rozvoje, které by bylo prostorem pro pravidelné konzultace s občanskou společností z Evropy i z partnerských zemí ze všech regionů světa. A samozřejmě vítáme, že se to parlamentu líbí. Ještě pár slov o politické koherenci u rozvoje. To musí být klíčová složka dialogy, eh, dialogu Evropy s občanskou společností na místní úrovni. A jak komise, tak eh, SVČ se snaží vést evropské delegace k tomu, aby eh, takto postupovali v dialogu s občanskou společností. Eh, chceme tedy eh, na tom dále v Evropské unii pracovat. Zvyšování povědomí, to je také důležitá věc a občanská společnost v tomto ohledu sehrává důležitou úlohu. Zvyšování povědomí, povědomí je základem pro smysluplný dialog. Chceme také, aby občanská společnost spolupracovala, vlastně organizace z EU a organizace v partnerských zemích. Předsedkyně přerušuje. Děkuji vám, ale máme skutečně málo času. Máme posledních pět minut tak dovolte ještě, abych přeskočila k jednomu bodu, který jste zdůraznili. To se týká naší politiky ohledně občanské společnosti a občanských služeb. My si uvědomujeme, že hlavní odpovědnost nese stát, že je třeba zabránit neefektivitě a v tomto ohledu Chceme tedy podporovat eh, veřejné orgány eh, a v tomto úsilí chceme pokračovat. To je pro nás skutečně důležité. A obecně děkujeme za zprávu. Eh, určitě to je důležité v rámci přípravy nástroje. Děkuji. Děkuji. A já se nesmírně omlouvám, že jsme v takovém spěchu a chci potrhnout, že je to opravdu důležitá zpráva. Připomínám, že zítra odpoledne budeme máme hlasovat. Zbývá nám ještě asi pět minut na poslední informační eh, bod, který se týká převádění eh, fondu, převodu tedy peněžních prostředků. Návrh stanoviska týkající se doprovázejících převodů. A dávám slovo panu Zahradilovi. Vyjádřím se co nejstručněji. Nahradím pana Devu, který tu nebude. Pokusím se říct něco o jeho stanovisku, který je reakcem na stanovisko komise. Pan Deva Obecně eh, chválí tento přístup komise, ale volá po několika dalších věcech, čili posílení několika věcí. Opatrnost v oblasti neuměrných nákladů pro evropské občany a další možnost využití některých rozvojových aspektů celé této záležitosti. O co jde? Odhaduje se, že nelegální finanční toky, včetně daňových úniků, korupce, eh, obcházení daňové povinnosti, stála státy víc než 900 miliard ročně, což je ještě víc než alokovaný rozpočet na rozvojovou pomoc Evropské unie. Je potřeba také říci, že kromě toho je tu únik kapitálu a všechny eh, tyto toky v rozvojích zemích eh, rovněž na, zahrnují eh, toky, eh, jak am, z Ameriky a jinde, ze Severní Ameriky a musíme najít nějaký způsob, jak udržet ten kapitál v zemi původu, aby nešel do Ameriky a do Evropy. Tudíž zpravodaj podporuje komisi a chce potrhnout několik bodů ten regulace musí být, o, o, a to nařízení musí být provázeno několika opatřeními, včetně strategie provádění jako součást iniciativy Evropské unie a nemělo by to, neměly by z toho vyplývat eh, nadměrné náklady pro operátory. Měla by být eh, také zachována svoboda pohybu kapitálu v Evropské unii a kromě toho pan zpravodaj také žádá větší transparentnost eh, převodu, což je klíčové v rámci boje proti chudobě a v rámci eh, tedy tvorby bohatství v rozvojových zemích. A to je vše od pana Devy. Děkuji. Děkuji, paní Schneider. Es ganz kurz machen. Ich möchte mich bedanken bei Herrn Deva. Ich finde diesen Vorschlag äh, sehr gelungen. Děkuji. Eh, já se domnívám, že tento návrh pana Devy je velmi eh, úspěšný, protože se skutečně drží těch základních věcí, eh, přičemž analyzuje všechny ty klíčové země, včetně daňových rájů. Eh, čili jedna důležitá věc je politická jednotnost těch kroků, které přijmeme. Tato nelegální aktivita nesmí být vyvážena do třetích zemí. Tomu musíme každopádně zabránit našimi politikami. Protože jinak je to na úkor našich rozvojových cílů. Musíme zajistit, aby kapitál, aby prostředky zůstali v těch rozvojových zemích a nedostávali se do daňových rájů, proto na ně musíme vynakládat větší tlak. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji. A ještě dvě minuty pro komisi. Děkuji vám. Ano. Velmi stručně. Nemůžeme než poděkovat velmi za tuto zprávu, která klade důraz i na rozvojové otázky. představuje, předkládá velmi důležitou perspektivu ve vztahu k situaci v rozvojových zemích a také otázce úniku kapitálu. My každopádně sdílíme ty obavy, které jsou tam vyjádřeny. Je to technická, technické nařízení částečně, které je zejména o té schopnosti vysledovat ty toky aby tedy existovala určitá vysledovatelnost pladeb. Nejsme přesvědčeni o tom, že by návrhy představovaly příliš velkou zátěž pro e, operátory a, a zákazníky ale musíme být trošku opatření, pokud, eh, opatrní, pokud je o vyžadování některých dodatečných informací nad rámec toho, co vyžadují mezinárodní normy. Protože jakékoliv změny informačních požadavků mohou vyžadovat velké systémové změny. Proto musíme postupovat obezřetně, pokud jde o dodatečné informační požadavky nad rámec eh, toho, co bylo navrženo. A pokud jde o záruku Eh, svobodného pohybu kapitálu, to je každopádně něco, co je zajištěné. Máme existující nařízení a regulaci, která funguje, nepředstavuje to nadměrnou zátěž a ty změny, které teď navrhujeme, si myslíme nějak nenaruší svobodný pohyb kapitálu. Děkuji. Mikrofon. Takže jedna lhuta je 4. září, hlasovat budeme 3. října. A nyní, drazí kolegové, budeme pokračovat spolu s výborem pro zahraniční otázky, takže přecházíme do eh, eh, jiného sálu, co je to v budově Jan. A jinak zítra budeme pokračovat zde v 9.45 in camera, koordinátoři se budou scházet v 9. Takže já vám děkuji za vaši schovývalost.